hranice a e, zahájení diplomatických vztahů s Arménií e, velice politováníhodným způsobem stáhla e, tento závazek a velice tím poškodila vztahy s Arménií tím, že Eh, odkázali na otázku Náhorního Karabachu a takzvanou solidaritu eh, se svými azerbajdžánskými přáteli. Já si myslím, že to je jako kdyby Řecko uzavřelo řecko-tureckou hranici kvůli solidaritě eh, se severním Kyprem. To přece není možné, nikdo toho nemůže dělat jakožto základ mezinárodních vztahů. Podle mého názoru byla Arménie příliš dlouho izolovaná a stala se bohužel příliš závislá na ruské vojenské ochraně a její tragická, ale bohatá historie a utrpení obzvláště během toho pokusu o genocidu v roce 1915 nebyla dostatečně oceněna Evropskou unii. A já bych rád, aby Arménie byla nezávislá a hrdá, aby měla dostatečnou bezpečnost, eh, rozšířené obchodní vztahy a aby se tam zvýšily cizí investice z Evropské unie i z jiných zemí. Pane předsedo, věřte tomu nebo ne, ale máte hodně přátel v Evropském parlamentu a můžete počítat s naší pomocí. Rozhodně odmítáme jakékoliv vojenské řešení konfliktu Náhorního Karabachu. A chtěl bych eh, vyjádřit upřímnou soustrast rodinám šesti vojáků, kteří nedávno zemřeli v ozbrojeném konfliktu, eh, jak tedy těm arménským, tak azerbajdžánským. A je mi velmi líto, že eh, Turecko teď eh, vede takovou bojovnou rétoriku a myslí si, že to lze vyřešit eh, vojensky. Takže naše skupina plně podporuje mírový proces. Já vám velmi děkuji a jediné slovo, které znám arménské je merci. Grazie, onorevole Tanok. Onorevole Vigenin, dvě minuty. Prosím, pan Branok. Thank you, chair. Mr. Brahamian. Děkuji, pane předsedo. Za socialisty a demokraty bych vás chtěl uvítat v Evropském parlamentu. Doufám, že máte pozitivní dojmy a že budeme i budoucnu rozvíjet své vztahy. Vidím, eh, že mm, sociálně ekonomická situace Arménie je nesnadná, i politická situace je nesnadná a přesto Arménie zůstává stabilní zemí a snaží se o reformy možná ne tak rychle, jak bychom si přáli, ale ubírá se správnou cestou a rozvíjí pozitivní vztahy s Evropskou unii. Velice mě potěšilo, že jste pozitivně ocenili iniciativu Evropské unie pro východní partnerství Bilaterální vztahy jsou velmi důležité, ale důležité jsou i multilaterální vztahy s těmi šesti zeměmi, které se účastní východního partnerství. A myslím si, že to je něco opravdu velmi důležitého, protože si myslím, že regionální spolupráce, multilaterální přístup je velice důležitá věc a to pro kteroukoliv zemi. Jestli mi dovolíte, Jedno slovo ke strategii Severního Kavkazu. Tak myslím, že nejdůležitější v této zprávě je, že velká většina Evropského parlamentu eh, chce eh, rozvíjet strategii pro Jižní Kavkaz. Jak ta strategie bude vypadat, jak ji nakonec rozvineme, to ještě uvidíme v dialogu s vámi a také s dalšími dvěma zeměmi v regionu. Má otázka, samozřejmě kromě toho známého problému s Náhodným Karabachem, je, eh, kde podle vás spočívají hlavní hrozby po vaší zemi, které by mohly zastavit její pozitivní rozvoj? A další věc, o tom se také mluvilo už. Proč si myslíte, že Turecko nechce pokračovat v tom procesu zbližování s Arménií? a myslíte, že se to časem vyvine nějak pozitivně? Děkuji. <clears throat> Grazie onorevole Digenin. La parola all'onorevole... Slovo má pan Hadži Giorgio na dvě minuty. Já bych tady chtěl přivítat zástupce Arménie v našem parlamentu. Já, eh, vážený příteli, pocházím ze země, kde je velká arménská komunita. My už roky sledujeme problémy vaší země, jak se vyvíjí celý region, ale i já bych se chtěl soustředit na několik otázek, které už tady byly zmíněny. Ale bylo by dobré zopakovat. Jednak je tady problém dohod s Tureckem, které nebyly ratifikovány v tureckém parlamentu a nakonec ani ve vašem. musíme pochopit, eh, jaký byl proto důvod. Protože já mám čas pocit, že od chvíle podpisu těchto dohod v Ženevě, od této chvíle už panoval takový pocit, že Turecko to ve skutečnosti svým parlamentem nenechá projít. Ale vypadalo to, že ani Arménie, jeho kdyby to byla dohoda, která se prostě hodila v tu chvíli z nějakého důvodu, ale ve které se nechtělo pokračovat. Tak prosím, zkuste nám toto vysvětlit. A za druhé, co se týká Náhorního Karabachu. Jsou tady důvody, o kterých jste mluvila, které kvůli kterým ta otázka stagnuje. A já bych chtěl vědět, jak si představujete řešení té situace a pokud nepředpokládáte žádné řešení, protože Azerbajdžán eh, společně s Tureckem prostě zaujímají negativní postoj, tak já nevím. Máte nějakou žádost na Evropskou unii, můžeme v tom nějak pomoci? A uzavřu to takovou drobnou připomínkou k něčemu, co říkal Paltano, pan Tanok. Říkal, že uzavření hranic s Tureckem to je jako kdyby se Řecko rozhodlo, že uzavře své hranice s Tureckem, protože Turecko okupuje severní Kypr. Doufám, respektive nechci, abyste si mysleli, že to je něco, s čím souhlasíme. Děkuji. Děkuji, pane Hadzioriu. A tím tedy končí první kolo. Ještě uh, poslední řečník dvě minuty. Bienvenido, señora a esta comisión. Yo le quería preguntar... Především mám otázku eh, k Náhorním Karabachu. Eh, bylo již položeno mnoho otázek a já budu hovořit o jiném tématu. A to sice svoboda tisku a komunikačních nástrojů. Četl jsem, že byly zaznamenány pokroky, pokud je o veřejnou televizi, eh, a to zákonem, který byl schválen minulý rok. A bylo přijato několik návrhů Rady Evropy, ale je zde moratorium které se týká eh, televizních licencí. Jaký je výhled? Jaké je řešení? A za druhé, Turecko eh, nejednala bilaterální dohodu, o, tom, o, kom, o čem jsme hovořili. A to souvisí se skutečností, že v Turecku je nová zahraniční politika. A ta je daná novým ministrem zahraničí, jak který mnozí uvádějí. A to spočívá v posílení eh, Turecka jako velké mocnosti eh, vůči Rusku, Iránu, Sýrii a proč ne také Arménii. A mě by tedy zajímalo, zda eh, jste zaznamenali tento aspekt. Jak to vnímáte? Jak vnímáte tuto novou politiku Turecku? Je to skutečně tak? Existuje tato nová politika? Ehm, která směřuje k bývalému osmanskému impériu. A předala bych slovo panu předsedovi, ale ještě bych dala půl minuty panu Tanakovi, aby reagoval. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl za reagovat, protože tady bylo použito moje jméno, možná v důsledku nedorozumění, možná se to ztratilo v překladu. Já jsem říkal, že by to bylo stejně absurdní, jako kdyby Řecko najednou uzavřelo své hranice s Tureckem jako výraz solidarity s tím, že došlo k invazi Kypru, to, to znamená solidarity Eh, s jejich bratry na Kypru. Já jsem eh, velkým přítelem eh, Kypru, možná můj kyperský kolega to nepochopil. Já samozřejmě jsem naprosto proti uzavírání mezinárodních hranic jako výrazu solidarity. Za žádných okolností toto nemůžu akceptovat. Děkuji. Děkuji, pane Tanaku, a nyní bych předal slovo panu předsedovi a poprosil, zda to může vyjádřit během deseti minut. Bylo to šest, máme šest prezentací, tak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 Víte, že v loni v Curychu byly podepsány dva protokoly, které byly také parafovány naším prezidentem, panem Sarksianem. A stranou se dal fakt, že došlo k, ke genocidě v roce 1915 já myslím, že to není tak, že tady existují nějací věční přátelé nebo nepřátelé. Snažili jsme se budovat naše vztahy s Tureckem, diplomatické vztahy s Tureckem bez jakýchkoliv podmínek. Snažili jsme se o otevřené hranice a v tomto duchu byly tyto protokoly také podepsány. Ovšem, do té slepé uličky jsme se dostali kvůli turecké vládě. Deset dní po podepsání protokolů turecký ministr zahraničních věcí vydal prohlášení. V podstatě říkající, že diplomatické vztahy s Arménskem jsou nemožné a že, k hranici, že se hranice nebudou otevírat, dokud se nevyřeší konflikt v náhodním Karabachu. Proto se ta situace zablokovala. Je to všechno z popudu turecké vlády. My to všichni známe, tak ruský minister zahraničí, americká ministrině zahraničí. Eh, všichni byli přítomni, všichni se účastnili i podpisu protokolu mezi Arménií a Tureckem a tam žádné podmínky nebyly zmíněny pro obnovu diplomatických vztahů a otevření hranic Arménií. Poté, když mělo dojít k ratifikaci protokolu v parlamentu v Turecku k tomu mělo dojít v rozumném časovém rámci a bylo opakováno několikrát, že také v Arménii je sám prezident od, zodpovědný za ratifikaci v parlamentu, protože on co do okolností zastupuje stranu, která má i většinu v parlamentu. A řekl tedy, že eh, náš parlament to ratifikuje okamžitě, jakmile to ratifikuje také turecký parlament. Pokud jde o další otázku, která se týkala toho, že ratifikace nebyla na pořadu dne, parlamentu, to, to není tak, to bylo na našem pořadu jednání v arménském parlamentu, ale my jsme prostě čekali na závěry příslušného výboru našeho parlamentu, ještě než se to mělo projednat v celém parlamentu. Takže jsme to měli na pořadu jednání. Náš prezident naplnil své ústavní právo a potom je stáhl z pořadu jednání. Nicméně tyto protokoly jsou v dodatku k pořadu jednání pořád ještě. Čili my jsme neudělali nic, co by ten proces nějak narušilo. A víte, že to se nemůže vázat na tu skutečnost ohledně eh, genocidy. Ani to není ve vazbě ke konfliktu v náhodním Karabachu. Abych zareagoval na to, co říká pan Kirilov. Já chci zopakovat, že chceme být i nadále korektní v našich prohlášeních. Instituce v Arménii v současné době posilují a rozvíjejí tuto věc. Chceme tady mít rovnováhu mezi právy a povinnostmi. Ne vždycky to funguje, poněvadž tady určitým způsobem chybí tradice. Často stát uvaluje různá omezení na média snaží se prosazovat své zájmy. Ale někdy to vlastně také média oplácejí a uštědřují veliké rány státním institucím. A tyto instituce se tím pádem snaží bránit, což jsou všechno nežádoucí jevy. A jsou zde proto, že jsme v určitém přechodném období. Nicméně musíme se pokusit dále pokročit. Já jsem tu strategii o Jižním Kavkazu pana Kilova přečetl a já jsem některé věci považoval za nepřesné a říkal jsem ve svém projevu, že to asi bylo nedostatkem informací na vaší straně. Když jsem tam porovnává, než v té zprávě byla srovnání jednotlivých zemí na Jižního Kavkazu, došel jsem k závěru, že to srovnání není objektivní. Já tedy samozřejmě nechci nějak podrývat to hlavní usnesení eh, skupiny z Minsku. Ale tam bylo řečeno, že princip územní celistvosti není přijatelný jako princip, o který se opřít, což ale podle mě je problém v těch mírových jednáních. Mnohé dokumenty, zejména ty přijaty v letech 2009 a 10 za mediace spolupředsedů Minské skupiny OBSE, říkají jednoznačně, že je zde také právo národu na sebeurčení tento princip není možné přehlížet při stanovování nové politiky EU na Jižních Kavkazu. A to tam právě řečeno v Kyrově zprávě, protože to by bylo v rozporu s mezinárodním právem, jak je to také uvedeno v různých dokumentech OSN a mezinárodních smlouvách. Pokud jde o madridské principy, ano, my jsme opakovaně řekli, že souhlasíme s těmito principy, že ty by se měly stát základem pro další jednání. Kromě náhodního Karabachu samozřejmě čelíme i dalším hrozbám a výzvám. My musíme zaručit bezpečnost lidí v náhodním Karabachu. často byla ohrožena bezpečnost obyvatel náhodního Karabachu. Někdy i velmi nedávno, jak už tady zaznělo. Karabach nikdy nenarušil ničí hranice, nikdy nevyvolal žádný konflikt, žádný incident. V roce 1994 byla podepsána dohoda o příměří a Karabach se drží této dohody a chce naplnit své závazky. Já věřím, že tento konflikt se dá vyřešit pouze respektováním základních principů, principů práva na sebeurčení, územní celistvosti a neužití síly. To je aspoň můj názor. Otázka, proč Turecko se zdráhá pokračovat ve jednáních s Armenií. No, Turecko je pod velikým tlakem i ze strany Azerbajdžánu a jeho vlády. A fungují zde různé politické síly a bylo tedy řečeno, že lidé v Azerbajdžánu a eh, lidé v Turecku jsou zpříznění a že pro ně je tato země důležitější než podpis protokolu z Curychu z loňského roku. Takže my si myslíme, že teď je na řadě Turecko, aby jednalo. My to můžeme ratifikovat klidně dnes, pokud to bude stvrzeno i v tureckém parlamentu. A znovu otázka, proč to nebylo na pořadu dne našeho parlamentu. Já už jsem to vlastně zodpověděl, tuto otázku. Byly na pořadu jednání arménského parlamentu na základě vyjádření ústavního soudu a bylo to na pořad dne, dokud to arménský prezident nestáhl. Eh, k otázce svobody eh, médií. Máme mnoho změn volebního zákona, jak už jsem několikrát říkal. Nyní byly také předány dva návrhy na změnu tohoto zákona eh, příslušnému výboru v Radě Evropy. Čekáme na jejich feedback a bude se o tom jednat v parlamentu dále v září o těchto návrzích. Počkáme na závěry Benátské komise Rady Evropy a budeme se dále věnovat změnám tohoto zákona. Jsem si jist, že se tomu náš parlament bude plně věnovat. K otázce legislativy o televizním a rozhlasovém vysílání. K té změně došlo eh, zhruba před měsícem a do 20. července máme vypsat výběrové řízení na licence. Takže my už jsme v parlamentu počítali s tím, že dojde k revizi této legislativy na podzim. My věříme, že tato legislativa musí být dále novelizována. A poslední otázka o Turecku. Turecko má samozřejmě určitou ctižádost v daném regionu a Turecko to také prokazuje svou činností, snaží se také jednat jako prostředník v konfliktu mezi Karabachem a Azerbajdžánem, což je ovšem pro nás nepřijatelné. Karabašský konflikt se dá podle nás vyřešit pouze eh, na minské skupině OBSE. Nechceme tam vidět Turecko jako další, dalšího mm, prostředníka v těchto jednáních. Turecko se snaží zvýraznit svoji vlastní regionální úlohu, ale to je proces, který teď nemůžeme podpořit. Eh, Děkuji, pane předsedo. A budeme pokračovat v druhé části diskuse. A dvě minuty má kolega. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, za tuto prezentaci našeho arménského hosta. Ale chtěli bychom se k tomu také vyjádřit. Od roku 2006 jste ušli dlouhou cestu od roku, kdy jste vstoupili do evropské politiky sousedství a začali mít přístup k evropským finančním nástrojům. Vypracovaly se různé orientační programy na leta 2007 až 10. A jak hodnotíte ty programy, které byly vyvinuty v rámci evropské politiky sousedství? Arménie je také součástí východního partnerství a v současné době ještě čekáme na začátek prací Euronestu. A chtěl bych se vás, pane předsedo, zeptat, jak vy vnímáte možnost um, účasti Běloruska v Euronestu, obzvláště co se týká její občanské společnosti vzhledem k tomu, že povaha voleb v této zemi nebyla demokratická. A za třetí, co si myslíte o roli států Jižního Kavkazu, včetně Arménie, při diverzifikaci dodávek energie také pro Evropu? a konkrétně při zajišťování určité energetické rovnováhy v Evropě. A poslední otázka. Zpravodaj říkal, že by se ve své zprávě o Arménii chtěl soustředit spíše na budoucnost. Ale myslím, že některým otázkám z minulosti se vyhnout nelze. Takže já bych se vás chtěl zeptat eh, na otázku dodržování lidských práv, protože to bylo pro Evropský parlament vždycky důležité a teď vzhledem k Lisabonské smlouvě stále více. Protože máme určité důkazy o tom, že ta práva nejsou ve vaší zemi vždy respektována. Děkuji, pane Gřibe. A teď pan Mavro Nikolas na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říct, že jsme velmi rádi, že tady máme zástupce arménského parlamentu a arménského lidu. My sledujeme pokrok Arménie, obzvláště v těch regionech, které jste tu už zmiňovali. To znamená justice, hospodářství, administrativa, regionální spolupráce. A vidíme to tak, že Arménie dělá, co je v jejich silách aby řešila problémy regionu. A hlavně, aby zvýšila svou kapacitu a schopnost přiblížit se Evropské unii, obzvláště po uzavření asociační dohody. A ještě bych tady zopakoval věc, o které už tady mluvili dnes další poslanci. Před rokem jsme tady v parlamentu slyšeli, že hranice mezi Arménií a Tureckem bude otevřena, že budou zase zahájeny diplomatické vztahy. Obě země si vyměnily velvyslance. A Evropský parlament vyrozuměl, že hlavně Turecko hodlá změnit svou zahraniční politiku vůči svým sousedním zemím. Ale z toho, co jste vy dnes říkal, jsem vyrozuměl, že po podepsání protokolů nedošlo k žádné skutečné snaze v této otázce nějak pokročit, otevřít hranice a zahájit skutečně diplomatický dialog mezi těmito dvěma zeměmi. A jak si myslíte, že by Evropský parlament nebo Evropská unie mohla Arménii pomoci, abyste dosáhli lepších vztahů s Tureckem? Děkuji. Děkuji, pane Mavronikolasi. A teď eh, pan Kovačev dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, jsem velmi rád, že jste dnes přijel mezi nás. I v naší zemi je značná arménská komunita a proto Nás velmi zajímá, co se v Armenii děje. Vaše země je v nesnadné situaci, jak eh, z hlediska své pozice v regionu, tak eh, vnitrostátně. A vy jste dosáhli značného pokroku při demokratizaci, změně volebního zákona, boje s korupcí, nezávislosti médií a tak dále. Arménie spolupracuje se skupinou evropských odborníků a doufám, že tak budete činit i v budoucnosti. Mezinárodně ovšem z hlediska toho konfliktu v Náhorním Karabachu máme tři zásady, které by měly být stejně důležité. To je teritoriální nebo územní celistvost, sebeurčení a nenásilnost. Nebude to snadné, bude to trvat dlouho, ale musíme mít trpělivost a držet se těchto tří zásad. Samozřejmě mě netěší, že jedna ze zúčastněných zemí odkazuje na zprávy Evropského parlamentu, aby uspokojila své ambice. Já myslím, že víte přesně, o čem mluvím. A co se týká těch turistických protokolů, tak bych se chtěl zeptat na následující věc. Nemyslíte si, že by bylo pro Arménii lepší, kdyby ty protokoly přesto ratifikovala. A tím by se na Turecko vyvinul ještě větší mezinárodní nátlak, aby splnilo svou část této dohody. ta politika nulových konfliktů, o které Turecko mluvilo, by se měla konečně stát skutečností. Děkuji, děkuji panu Kovačevovi. A teď pan Ungureanu, zpravodaj pro uh, eh, strategii Evropské unie. Prosím. A on tady není. Tak pan Landsbergis na jednu minutu, protože se přihlásil až eh, pozdě. Děkuji, pane předsedo. Pokud nedojde k žádnému pokroku v mírovém jednání mezi Arménií a Azerbajdžánem, tak je to v podstatě jenom zmražení válečného konfliktu, který může být kdykoliv rozmražen. Je to v podstatě taková časová bomba. No a pokud se toto stane, pokud eh, někdo bude chtít zastavit budování Nabuko, tak nejlepší způsob bude vyvolat ozbrojený konflikt na Jižním Kavkaze. A Arménie by mohla být eh, zneužita v takovémto konfliktu. Je arménská politická elita si vědoma tohoto nebezpečí? Aby se nestala obětí takovýchto mocenských her? Děkuji. Já vám děkuji. Posledních deset minut je pro vás, pane předsedo. Pokud dá moje hodnocení pokroku v evropské politice sousedství, byl jsem jeden z prvních předsedů parlamentu, který pochválil tuto politiku a vyjádřil ochotu pokročit pod záštitou ENP. Pokud jde o Euronest, tady jsme také poděkovali Evropské unii a parlamentu za tuto iniciativu a za vaši účast na Euronestu. Hovořil jsem o tom s předsedou Buskem několikrát přes telefon, také jsme hovořili o Bělorusku. My si myslíme, že tato Země by se měla setkat s ostatními a hovořit o nedořešených problémech i procedurálních otázkách. Přišli jsme s celou řadou pozměvacích návrhů pro jednací řád a chtěli bychom, aby se účastnilo tady těchto šest zemí této iniciativy. Konkrétně pokud jde o Bělorusko a jeho účast, případně o další možnosti, jako třeba pět zástupců vlády a pět zástupců opozice, to byl návrh, který běloruská vláda neakceptovala. Měli bychom přesto pokročit ku předu a implementovat tuto iniciativu. Na tom jsme se dohodli a šéfové delegací se mohou případně sejít i zde v Bruselu. A já jsem to také předsedovi Buskovi navrhl. Řekl jsem, že se mohou sejít předsedové všech zúčastněných parlamentů, aby se bavili o budoucích plánech. Takže vám velice děkujeme za Euronest Aha uděláme vše, co bude v našich silách, abychom to implementovali. Zazněla tady otázka, jak já hodnotím situaci lidských práv. Myslím, že je tady různá názorová škála. Někteří říkají, že tady došlo k odsouzením za politické názory. Já myslím, že bychom měli odlišovat mezi lidmi, kteří byli nějak obviněni z důvodu politických vyjádření od těch, kteří skutečně spáchali trestné činy. Ta první skupina totiž u nás neexistuje. Před zákonem jsou si všichni rovni. A dále k otázce lidských práv. Musím říci, že velmi aktivně spolupracujeme eh, s komisařem eh, Rady Evropy pro lidská práva. Děláme vše, co je v našich silách pro to, abychom podporovali demokratické reformy, dodržování lidských práv a právního státu. Prokázali jsme politickou vůli při provádění těchto reform. Naše vláda se chce stát součástí evropské rodiny národů do budoucna. Pokud jde o nedostatek pokroku s Tureckem a to, jestli nám Evropská unie může nějak pomoci, myslím, že nedošlo, nedochází k pokroku právě kvůli zcela nerozumné politice turecké vlády. protože ta dohoda byla taková, že eh, bude všechno potvrzeno, ratifikováno bez nějakých dodatečných podmínek. A teď a tady vám mohu říct, že my jsme připraveni ratifikovat toto, tento protokol nebo protokoly, které už uh, parafoval ministr zahraničních věcí, ale já se obávám, že Turecko nemá stejnou politickou vůli. A obávám se, že turecká vláda to nepodepíše. Pokud ano, my jsme připraveni to podepsat kdykoliv. A pokud jde o to, co může udělat Evropská unie, no Evropská unie může tlačit na Turecko v tom, aby podepsalo protokoly, ratifikovalo protokoly, které už byly vlastně odsouhlaseny a řeklo se, že budou schváleny bez jakýchkoliv dalších podmínek, takže teď by měly být konečně ratifikovány. nesouhlasím s těmi, kteří navrhují ratifikovat protokoly i bez Turecka, aby Turecko jak se vypadalo ještě hůře. My jsme udělali první krok, byl to náš prezident, který pozval tureckého prezidenta do Arménie. On vlastně natáhl tu Eh, pomocnou ruku a chtěl navázat vztahy. Víte, že už od roku 1993 Turecko má stále zavřenou hranici s námi. To byl politický krok, ke kterému tehdy došlo před 17 lety. A všichni i v tomto parlamentu se mnou určitě musí souhlasit v tom, že tady nemůžou existovat uzavřené hranice v 21. století, takže je i na vás, abyste motivovali Turecko, aby znovu otevřelo hranice. Uh, Já nechápu takovouto zemi, která má uzavřenou hranici s nějakou zemí. Nechápu, jak taková země může zároveň říkat, že její ambicí je stát se členskou zemí EU. Já bych byl v tom případě proti ratifikaci protokolu, protože jsme přesvědčeni o tom, že i kdybychom to my ratifikovali, tak stejně Turci by ty protokoly neratifikovali spíše by toho nějak zneužívali, těchto protokolů, použili by to jako páku, snažili by se zase hrát prostředníka mezi Azerbajdžanem a Náhodním Karabachem, což je něco, co je pro nás nepřijatelné. My nemůžeme akceptovat eh, Turecko jako eh, mediátora v tomto konfliktu v žádném případě. A dále. Ještě tady zasněla další otázka na konflikt v náhodním Karabachu a možnost opakování násilných incidentů, jak už jsem řekl i ve svém projevu na úvod. Eh, azerbajdžánský prezident Aliyev a různí, různí politici Azerbajdžánu nevynechají jedinou příležitost, aby eh, dělali různé eh, válečnické výroky proti nám, proti Karabachu určitě dochází k různým přestřelkám, určitě dochází k porušování příměří. A Azerbajdžán také využívá zisků z prodeje ropy k tomu, aby eh, dále rozšiřoval a zbrojil svoji armádu. A tady zatím není adekvátní reakce mezinárodního společenství nebo evropských institucí. Nikdo netlačí na Azerbajdžán, aby s tím přestal aby alespoň přestal s touto válečnickou rétorikou. Já věřím, že v 21. století válka a konflikt už není řešením žádného konfliktu. Všichni trpí důsledky eh, války z 90. let, toho konfliktu z 90. let, to je jasné, ale já chci všem říci, že Válečná cesta, ozbrojený konflikt není cestou vpřed a to byste vy také měli říci vládě v Azerbajdžánu. Je třeba pokračovat v mírových rozhovorech v rámci Minska skupiny a o to nám jde. Chceme žít v míru s našimi sousedy a jsme odhodláni řešit veškeré konflikty v našem regionu mírovou cestou. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Bylo to velmi intenzivní, podrobné, komplexní a samozřejmě eh, argumenty se budeme dále zabývat a budeme mít další setkání, která eh, mohou vést k dalšímu vývoji naší spolupráce. Přejeme vám upřímně, protože vaše, eh, aby v oblasti řešení problematických oblastí na hranicích vaší země se uspokojivě a co nejrychleji vyřešili a doufáme, že to pro vás bylo přínosné dnes mezi námi. A vám všem děkuji za eh, vaše otázky a eh, přenechám předsednicí kolegovi Pasku, aby pokračoval v pořadu jednání. Thank you very much. Thank you.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 Okay, so uh, I would like to uh, welcome. Uh... Tak já bych tady chtěl přivítat jeho excelenci iráckého velvyslance při Evropské unii Mohameda Javada Aldorekiho. Jak víte, je tady taková situace, která nám bude muset být vysvětlena. Asi nejenom nám, protože před několika měsíci proběhly volby a ještě nemáme konečné výsledky. A zároveň v současné době je konec časové lhůty, kdy měl být zvolen prezident. Takže kdyby bývaly byly k dispozici výsledky voleb, tak už bychom měli nového prezidenta tedy Irák by měl nového prezidenta. A chtěl bych tady dát slovo jeho excelenci, aby nám mohl pohovořit o těchto otázkách a předpokládám, že potom budeme mít diskuzi a chtěl bych kolegům připomenout, že máme na pořadu jednání ještě jeden bod po tomhle. Takže prosím, vaše excelence. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, Dovolte mi, abych nejdříve eh, upřímně poděkoval panu předsedovi Albertinimu za to, eh, že mi umožnil přijít a promluvit eh, k vašemu výboru o situaci v naší zemi a o bilaterálních vztazích mezi Irákem a Evropskou uní. Je pro mě velkým potěšením moci k vám promluvit. Po 35 letech brutální diktatury a totalitárního režimu, kdy jsme byli izolováni od zbytku civilizovaného světa, a e, snižovaly se standardy života, vzdělávání, zdraví a dalších důležitých sektorů, začali Iráčané konečně dýchat a požívat demokracie, ale ve velmi nesnadném prostředí, protože obrovské vlny barbarského terorismu zaplavily naší zemi z různých částí světa, podporované a financované z mnoha různých zdrojů. A po dalších velmi nesnadných sedmi letech, kdy uběhlo hodně vody a v Iráku vládli často teroristé a ozbrojené milice, v Bagdádu i v mnoha dalších velkých městech mm, padlo, padly stovky Iráčanů a další stovky utekly ze země. Al-Qaida a sadámisté udělali vše, co bylo v jejich silách, aby odstartovali ozbrojený sektářský konflikt v Iráku. Eh, vznikla občanská válka, vypadalo to, eh, že úplně ztroskotáme, ale nestalo se tak. Eh, terorismus začal pomalu ztrácet půdu pod nohama a to byl zázrak, jak říkal francouzský prezident. K občanské válce nedošlo a nejde v ní ani v budoucnosti. Bezpečnostní situace se zlepšila. Al-Qaida a milice byly tvrdě zasaženy, jsou oslabeny, ale přesto jsou pořád ještě škodlivé a pořád se mohou k nám dostat z sousedních zemí. Jak jsme slyšeli koncem roku 2011, měly se stáhnout z Iráku všechny cizí složky podle dohody SOFA, která byla podepsána mezi vládou Iráku a Spojených států. Musím říct, že irácká bezpečnost a ozbrojené složky získaly dobré školení, dobrou přípravu a přibrali zodpovědnost eh, amerických eh, jednotek a teď eh, pracují v podstatě nezávisle. Irák, dámy a pánové, začal se svou cestou v demokracii. A hodlá pokračovat, ať už to bude stát cokoliv nejen bojem proti terorismu, ale také kvůli neustálému zasahování eh, do jeho vnitřní záležitostí, obzvláště ze strany sousedních zemí. Spousta států v regionu si nepřeje demokracii a přeje si, aby se Irák vyvíjel podle jejich vlastních zájmů. Po osmi letech eh, nesmyslné války s Iránem, invaze do Kuwaitu byla infrastruktura téměř zdemolována. Nový Irák chce mít dobré vztahy se všemi svými sousedy na zásadě vzájemné úcty a nezasahování do vnitrostátních záležitostí. Věříme, že podpora takovéto politiky bude v zájmu všech zúčastněných států a zajistí stabilitu regionu, která je důležitá pro celý zbytek světa, protože jsme poskytovatelem velkého procenta energetických potřeb části světa. Ten přechod není snadný a naše země pořád čelí mnoha velkým výzvám. Nový parlament a vláda se s ním budou muset vyrovnat. Budeme muset eh, zajistit dobrou zprávu, diverzifikovat eh, zdroje bohatství a nezáviset jen na ropě, jakožto na jediném zdroji našich příjmů. Musíme poskytnout lepší služby pro naše občany a zvýšit jejich eh, životní standard a také vyřešit citlivé a komplikované otázky Kirkuku a dalších oblastí a také změnit eh, ústavu, energetický zákon a tak dále. Podepsali jsme hodně důležitých eh, dohod eh, s velkými ropnými společnostmi, abychom navýšili produkci ropy a podobně hodláme podepsat takovéto dohody v oblasti zemního plynu. Dámy a pánové, Irák je komplikovaná země multietnická, multisektářská eh, země mnoha náboženství a mnoha jazyků a je tomu tak už tisíce let. To by mělo být zdrojem bohatství. Pokud k tomu budeme přistupovat racionálním a zodpovědným způsobem, tím, že budeme respektovat práva a názory ostatních. Iráčané a obzvláště politici musí budovat eh, důvěru mezi sebou a musí se snažit o dialog a kompromisy. Proces eh, národního sjednocení začal a mělo by se to jasně ukázat při formování nové vlády, která by měla být inkluzivní a měla by zastupovat všechny různé složky iráckého lidu. Vztahy mezi Irákem a Evropskou unii se vyvíjely uspokojivým způsobem. Jednání o dohodě pro partnerství a spolupráci byla uzavřena už před nějakou dobou a doufali jsme, eh, že dohoda začne brzy platit, bude brzy podepsána, protože je to takový základ eh, všech našich bilaterálních vztahů. A já bych rád využil této možnosti a poděkovat všem odborníkům na komisi, na radě a také jednotlivým předsednictvím, které tvrdě pracovali společně s námi, aby dosáhli tohoto cíle. Děkuji také Eujustu Lexu a jejich zaměstnancům za jejich eh, pomoc při konsolidaci právního státu v naší zemi. Máme takové memorandum of understanding o energii, které podepsalo naše ministerstvo pro ropu a výbor pro energii a doufáme, že toto bude základem budoucí spolupráce v této důležité oblasti. Irák se, dámy a pánové, těší na zvláštní partnerství s Evropskou unii na všechny jeho aspekty a vítáme podporu Evropské unie, abychom dosáhli plné nezávislosti tím, že budeme osvobození od velkého břemena sedmé kapitoly Charty OSN, která byla Iráku vnucena během před vcházejícího režimu. A těšíme se, že Evropa bude investovat a účastnit se rekonstrukce naší země, která má velký potenciál, aby se stala moderním demokratickým státem. Dámy a pánové, chtěl bych teď zmínit důležitou část našich bilaterálních vztahů totiž vztahy mezi naším parlamentem a Evropským parlamentem, které se v posledních několika letech eh, rychle vyvíjely. A velmi mě těší, eh, že mohu poděkovat za práci členů předchozí delegace pro vztahy s Irákem, která dokázala zblížit naše dvě instituce a dát našim poslancům možnost využít bohaté expertízy různých výborů Evropského parlamentu skrze různé návštěvy parlamentních delegací z Iráku a morální podpory vašeho parlamentu na vašich návštěvách v Bagdádu. Takže děkuji baronce Nikolsnové, Aně Gomeš, Nikolaj Miladnovovi a dalším členům předchozí delegace. A doufám, že nikoho neurazím tím, že vyjádřím upřímné přání, se kterým souhlasí někteří členové delegace, že současné předsednictví delegace pro vztahy s Irákem bude pokračovat v této misi a chtěl bych eh, požádat eh, předsedu, aby ehm, nepodporoval žádné politické strany a aby si uchoval náležitý odstup. A doufám, že jak neurazí irácký lid a jeho zástupce v iráckém parlamentu tím, že by neustále podporovali organizaci, která je naší ústavou považovaná za teroristickou a která se účastnila eh, brutálních bezpečnostních eh, jednotek, eh, které násilně potlačili lidové povstání v roce 1991, protože to je zásah do naší vnitřní politiky, která by nepomohla ani národnímu sjednocení, ani našim vztahům. Dámy a pánové, velice oceňuji váš zájem eh, o situaci v naší zemi a doufám, eh, že nám pomůžete rozvíjet naše eh, vzájemné zájmy a budete udržovat stejně jako doteď zdravé vztahy mezi našimi dvěma parlamenty. Děkuji, já vám velmi děkuji, pane velvyslanče. A teď bych dal slovo panu Maurovi, který je zpravodajem pro Irák. Prosím, pane Mauro. Grazie, signor presidente. Ringra... Děkuji, pane předsedo, děkuji také velvyslanci za úvod do tématu, ale musím říci, že Asi jste čekal na tlumočení takže eh, můžu nyní přijít se svými otázkami. A začnu s tím, což je hlavní aspekt a co nás nejvíce zajímá. Chtěli bychom více informací od vás a to je vytvoření nové vlády. Otázky jsou velmi jednoduché. Eh, myslíte si, že současná forma vlády nebo vláda může být ustavena rychle eh, v porovnání s volbami v roku, z roku 2005 a ocenil bych velmi Eh, podrobnosti, které se týkají sporů a překážkách, překážek, které brání vytvoření nové eh, vlády eh, pana Malikyho a Alaviho, jaké tam jsou rozdíly, spory v civilní společnosti, tedy co brání tomu dosáhnout co nejrychleji výsledku při sestavení vlády a jaké je vaše osobní hodnocení ohledně úsilí při sestavání vlády. A za druhé, je to otázka, která se týká uh, obnovení boje proti násilí a to souvisí s již obnovení bezpečnostních složek, což bylo obtížné, ale pokud platí to, co jste říkal, tak se to podařilo. A jaká bude podle vás největší výzva z hlediska bezpečnosti, jakmile odejdou eh, americké eh, složky, americké vojsko? A další otázka, ta se týká tématu menšin. Je tam více než eh, milion eh, Iráčanů, které jsou mezi Jordánskem a Syrií. A jaká budou tedy opatření budoucí vlády pro eh, pozbuzení uprchlíků, aby se vrátili zpátky do země? Velmi často jsou to vzdělané osoby, které mohou významně přispět společnosti. A poslední otázka se týká vašeho názoru na stav jednání mezi eh, předchozí eh, vládou a mezi EU. Eh, e Kde vidíte problémy těchto jednání a jaké jsou podle vás aspekty těchto jednání, které ještě probíhají a doufáme, že brzy dojde k ratifikaci. A já věřím, že vzhledem k tomu, že naše pravidla předpokládají hlasování parlamentu pro podpis této dohody, tak eh, doufáme, že brzy budeme mít jako hosta eh, také členy vašeho parlamentu mezi námi, abychom mohli eh, je přivítat. Děkuji. Then, uh... Děkuji vám, pane Mauro. Teď paní Gomeš. Děkuji vám, pane předsedo. To bylo velmi upřímné expoze, které ukázalo, že Irák je skutečně složitá země, ale že situace se vyvíjí a země se nevrací k tomu, čeho se všichni báli před několika lety, že se totiž úplně rozpadne, anebo že tam propukne sektářské násilí, které už Irák poznal. Ale z jednání, která probíhají od vole, vyplývá, že Iračané se poučili z minulosti a že jsou schopni se tomuto vyhnout. Násilí, které jsme v Iráku viděli, bylo násilí proti iráckému lidu, které vyvolaly teroristické skupiny, které jste nedokázali eliminovat a které tam přišly po invazi. Také mě těší, že jste tady zmínil, že sousední země se snaží zasahovat do vaší vnitrostátní politiky. Po roce v tomto parlamentu některým lidem tady eh, dělá eh, velký velkou starost eh, interference z Iránu, ale co se týká jiných mocností, tak eh, ty se tváří, že nevidí. Já chtěla bych vidět, co si o tom myslíte o Saudské Arábii, Syrii a také Turecku, které eh, někdy provádí invaze na severu pod záminkou, že honí PKK. Já bych se vás chtěla zeptat, Jestli máte pocit, že dochází k nějakému pokroku, a nejen v té otázce pirátských uprchlíků v jiných zemích, jako o nich mluvil pan Mauro, ale chtěla bych také vidět, jestli došlo k nějakému pokroku, eh, co se týká opětovného usídlení eh, osob, které byly vyhnány ze svých eh, domovů, z celých oblastí. Já vím, že to se váže na celkovou bezpečnostní situaci. Hodně lidí se nemohlo vrátit domů, protože se tam prostě ještě necítí bezpeční. A musíme říct, že včera jsem byla na zasedání naší delegace pro Irák a potěšilo nás, že na otázkách práva menšin pracují nevládní organizace. A doufá se, že přesto, že teď ještě probíhají jednání, budou v příštích měsících na tomto moci spolupracovat s iráckými poslanci. Také bych vás chtěla požádat o detailnější informace se týká toho memoranda o energii, které podepsala komise, a jestli to týká těch plynových polí AKA anebo něčeho dalšího. A potom bych ještě chtěla vědět, jestli máte nějaké informace o vztazích ústřední vlády a kurdské samozprávy. Prezident Barzany nedávno navštívil Francii a Turecko a musím říct, že mě to velmi potěšilo. Myslím si, že bychom se měli snažit zastavit eh, tu nechuť, která existovala v minulosti, jednat eh, s regionální vládou Kurdistánu. Protože je možné tam výrazně vylepšit vztahy nejen s regionální vládou Kurdistánu, ale i s okolními státy. Když začneme jednat s Kurdistánem a přivezeme tam irácké experty, tak by to rozhodně zvýšilo úroveň bezpečnosti. A na závěr ještě musím říct, že velmi chápu to, co jste říkal eh, k našim vyjádřením se o irácké delegaci. A jsem velmi ráda, že jste dostal ten dopis, kde se navrhuje, aby kapitola 7 byla znovu na Irák aplikována, protože ještě nebylo nalezeno žádné řešení pro vládu. Tohle ale není názor většiny členů irácké delegace, nebyli jsme konzultováni. Včera jsme na delegaci o tom jednali a dohodli jsme se, že nic takového už se nesmí opakovat a mohu vás ujistit, že tohle opravdu není názor většiny vlád, je to opravdu jen názor předsedy delegace. A podle mého názoru je to velmi nešťastné, velmi nevhodné a nemohu tento návrh podpořit. Myslím si, že je to extrémně nespravedlivé. A že to ignoruje eh, pokrok, kterého Irák dosáhl přes veškeré potíže. Děkuji. A teď paní Lochbiller, která je předsedou eh, delegace pro s Iránem. A potom rozdělíme počet řečníků a nejdřív dáme e, možnost panu velvyslance, aby odpověděl a potom vezmeme ty poslední čtyři řečníky. Takže prosím, další řečnice. Pořícnka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane velvyslanče, za vaši prezentaci. Já mám otázky k různým situacím týkajících se lidských práv v Iráku. E, vy máte jednak e, velice liberální tisk a přesto existuje mnoho novinářů, kteří pracují pro nezávislý tisk a ty jsou, konf- ti jsou konfrontováni s mm, pronásledováním, které je i politicky motivováno, trestní řízení. A jsou tam eh, denní útoky na eh, žurnalisty a nelze vyloučit, že tyto útoky organizuje také tajná služba. A já bych ráda věděla, jak eh, ta situace vypadá, jak ji hodnotíte vy. Potom existují Eh, případy eh, poprav eh, mimo soudní řízení a stojí zatím bezpečnostní síly. Snaží se vláda dostat před soud zodpovědné osoby? A třetí oblast se týká toho, že ještě ze strany Iránu a Turecka existují vojenské útoky v severní části Iráku na hranicích Eh, premiér Al-Maliki v červnu na to ehm, poukázal a ty útoky podle ehm, organizací pro ochranu lidských práv se netýkají pouze eh, kurdských geril, ale také mnoha civilistů. Eh, jedno, jeden incident se týkal více než 500 rodin, které byly přesídleny z této oblasti, zapuzeny kvůli útokům. A mě by zajímalo, jak tu situaci hodnotíte a jak chce i vláda na to reagovat. A poslední bod se týká situace eh, v kempu Ašlafu eh, v Iráku. Vy jste ehm, se o tom nepřímo zmínil. A tam je ta situace, že tento kemp byl násilně napaden. Bylo to již vícekrát tématem na našich jednáních v parlamentu a 11 sedmý. Údajně irácký soud bylo zatčeno 39 členů se záminkami jako zločiny proti lidskosti. A mě by zajímalo, kdy, co se stalo a z čeho jsou tyto osoby obviněny. Děkuji, máte slovo, pane vyslanče. Ještě tady máme další čtyři potom řečníky. Chci poděkovat za vaše otázky. Já začnu od konce. E, otázka se týkala jednání o dohodě PCA. Máme to je také zástupce komise, takže ten k tomu možná také něco řekne, ale já za sebe mohu říci, že ta jednání probíhala velmi hladce, ty, myslím, že to trvalo asi dva roky, několik kol bylo tady v Bruselu, několik i v, nebo jedno i v Bagdádu. Já myslím, že jsme nenarazili na žádné zásadní problémy většinou. Podle mých zkušeností pokud probíhají podobná jednání s nějakými dalšími zeměmi, arabskými zeměmi v regionu, vždycky se narazí na problém lidských práv a tak dále. Ale v našem případě se na žádný takový problém nenarazilo. Byly tam některé drobnosti, ale myslím, že nakonec jsme se všichni plně dohodli. A teď už je to jenom otázka času, než bude ta dohoda parafována a projde celým tím dlouhým procesem odhlasování v jednotlivých národních parlamentech a doufejme, že i zde v Evropském parlamentu. Je to velice důležitá dohoda, bude to základní kámen eh, pro naše budoucí vztahy. Tady také zazněla otázka ohledně úlohy ozbrojených sil. Za minulého režimu bylo v ozbrojených silách asi 1 milion osob. Jak víte, my máme velmi bohaté zkušenosti s různými válkami, s Iránem, s Kuwaitem. Dokonce došlo k invazi proti vlastním lidem eh, v Iráku, na jihu, v Kurdistánu. A potom armáda byla naprosto rozpuštěná v prvních dnech eh, okupace. A postupně jsme si uvědomili, že tam ani e, ty cizí síly nemohly zůstat déle, než, než chtěli, že si musíme poradit sami a velice tvrdě jsme vyjednávali, obtížně vyjednávali se spojenými státy a myslím, že nakonec jsme dospěli k velmi specifické dohodě. Americký velvyslanec sám řekl, že ta dohoda je velmi dobrá v porovnání s podobnými jinými dohodami, třeba s Japonskem nebo s Jižní Koreou. A všichni zahraniční vojáci by měli opustit zemi do roku 2011. Bylo investováno mnoho úsilí do proškolení, do výcviku ozbrojených sil. A asi 99 všech operací provádí přímo irácké síly. Nicméně samozřejmě chybí nám letectvo. Zatím toto pokrývají američané, ale tedy v roce 2011 už bychom měli být schopni sami provádět vojenské operace. Problém uprchlíků. Ano, to je velice závažný humanitární problém. My nejsme známi jako země, která v vozovkách vyváží uprchlíky. Právě naopak v 80. letech jsme přijali miliony egyptianů. Je to bohatá země, ale po všech těchto konfliktech a po rozhodnutí Rady bezpečnosti jsme byli bojkotováni a tedy došlo k tomu odlivu mozků. A většina Iráčanů třeba tady v Bruselu nebo v Evropě sem přišla s, také z finančních důvodů, ne z politických, ale také z finančních. A po roce 2003 a po útocích Al-Kaidy a tak dále, Irák byl na pokraji občanské války. Docházelo k sektářskému násilí a Tisíce a tisíce Iráčanů opustili Irák, odešli do Sýrie, do Iránu, Jordánska, Egypta nebo Libanonu. Jsou zde určité spory ohledně čísel. Vlády sousedních zemí říkají, že v nich žije více než milion Iráčanů, ale zase čísla OSN říkají že to číslo je asi jenom 200 tisíc. 200 tisíc Iráčanů je oficiálně vedeno jako uprchlíci, ale samozřejmě také Iráčané odcházejí jako turisté, dostávají víza do Evropy a také se vracejí. A chci poděkovat některým zemím za to, že tak to podporují všechny tyto Iráčany. Musím říct, že Evropská unie byla velice velkorysá, velice významným způsobem přispěla. Vytváření vlády. Na chvíli jsem si myslel, jestli se neptáte nahoru na Belgii. Ano, je to velmi komplikované. Ano, my jsme měli diktátorský režim a v diktátorském režimu se vláda vytvoří hned. Sadám rozhodne a máte vládu ale samozřejmě tentokrát je to na Iráčanech, aby si sformovali vládu a není to jednoduché. Například v poslední vládě na, na začátku sunité bojkotovali vládu a to je zároveň vysoké procento populace. Ty se vlastně poprvé účastnili voleb a 62%, myslím, se jich účastnilo, vysoká účast. Takže poprvé se takto Iráčané sami eh, setkávají, vyjednávají, ale je tady spousta nedůvěry ještě pořád mezi námi. To je prostě fakt. My se musíme naučit si vzájemně věřit a vzájemně si naslouchat, akceptovat jeden druhého, dosahovat kompromisu a vést skutečný dialog. A to je pokračující práce, ještě je před námi velký kus cesty, ale je třeba napřít úsilí a myslím, že to ponese své ovoce, musíme být trpěliví. Paní Gomez. Zásahy z sousedních zemí. No, sousedy si člověk nemůže vybrat, nemůže je změnit a to platí také pro nás. Není to jednoduché. A samozřejmě před rokem 2003 jsme měli velmi špatné vztahy se sousedními zeměmi. Eh, udělali jsme invazi do Kuwaitu, byli jsme v konfliktu s dalšími zeměmi. V některých eh, zemích totiž vládly stejné strany a že se spojili, ale prostě tak to je. Musím k vám být upřímný. Po pádu Sadáma vzniklo také určité vákuum pro celou zemi. E, po mnoho měsíců na ulici nebyl jediný policista, tak trochu zázrak, že neskolabovala doprava. Prostě potom nastalo vákum a jakmile se objeví vákum, tak e, musí být zaplněno. Ano, někteří sousedé začali intervenovat, Trvalo to dlouho a je škoda, že i naši arabští bratři, kteří by nám měli pomáhat jako první, máme spoustu společných zájmů, nepomohli a některé velké arabské země tam pořád chybí a obvinují z toho jiné. poslední volby byly do značné míry takové regionální, nejen irácké vlastně všichni naši sousedé toho začali nějak zasahovat, bez ohledu na svou velikost, různým způsobem a z různých důvodů. Demokracie není vítána v tomto regionu, je to problematické pro mnoho zemí a všichni by si chtěli přetvářet Irák podle svých vlastních představ. Irák by měl, nebo je druhou nej, má druhou největší ropnou rezervu na světě. A my jsme uzavřeli významné dohody s významnými společnostmi a chceme vyvážet asi 6 až 10 milionů barelů ropy do deseti let. A samozřejmě z toho by některé země neměly moc velkou radost. Ale snažíme se. Nechceme Eh, zasahovat do věcí našich sousedů. Chceme dialog, to je dobré pro celý region, pro všechny. Je to důležité, i zdroje energie jsou důležité pro všechny, je to také otázka bezpečnosti a míru. To je samozřejmě klíčové i pro další části světa, včetně Evropy. Musíme mít hospodářskou spolupráci, musíme mít integrované ekonomiky vzájemně mezi našimi zeměmi a také na to, Eh, velice tlačíme. Paní Gomeš se ptala na eh, ty uprchlíky a osoby přesunuté, eh, vysídlené, když došlo k tomu sektářskému násilí. Někteří museli odejít do oblastí, kde je většinově jejich náboženství, to platilo i pro sunity a naopak. A to je prostě ta součást procesu národního smíření. Všichni se chtějí vrátit tam, kam patří. Ano, mnozí odešli. Já sám žiju v oblasti, kde, tedy kdybych byl v Iráku, nemohl bych se vrátit do svého domu. Ale pořád jsou zde i oblasti, kde docházelo k etnickým čistkám. Takže Myslím, že ale tato fáze už se chýlí skoro ke svému úplnému konci. Nevládní organizace. Paní Gomeš. Lidská práva a nevládní organizace. Já vím, že nemáme teď čas, eh, tak se snažím být stručný. to vůbec nebylo v našem slovníku taková ta slova jako lidská práva, nevládní organizace. My jsme neměli ani mobilní telefony, ani satelity, my jsme byli úplně odříznutí od zbytku svobodného světa. Takže se to vrací, je to vývoj, je to obtížné. Samozřejmě dochází k porušování lidských práv, ale máme Ministerstvo pro lidská práva, to je pozitivní a myslím, že brzy budeme mít také nezávislou komisi pro uh, lidská práva, kterou zřídí vláda, také OSN. K tomu eh, vydala zprávu o lidských právech v Iráku, kde závisely zejména právě od, na informacích od ministerstva pro lidská práva a také chválili úlohu tohoto ministerstva u nás, ale Eh, je to vlastně pro nás nová kultura. To tež platí pro nevládní organizace. Samozřejmě je snadné nechat se skorup, skorumpovat i v rámci nevládních organizací, ale myslím, že teď už máme docela pěkné číslo, pěkný počet nevládních organizací, roste jejich počet, snaží se prosazovat a myslím, že jejich úloha je stále důležitější. Eh, memorandum o porozumění o energetice, ano, to je velmi důležitá dohoda, vlastně to memorandum je takovou dohodou. A myslím, že obě strany Irák i eh, Evropská unie skrze eh, danou, tedy oddělení v komisi o to velice stály, protože se potřebujeme. My potřebujeme Evropskou unii Uvědomujeme si, že Evropská unie má obtíže s diverzifikací zdrojů energie, nechce záviset na jednom jediném výrobci. Takže je to ve vzájemném eh, zájmu. My jsme podepsali velice důležitou dohodu o ropě a nedávno také o plynu. A myslím, že bychom měli ještě zahájit i technická jednání s komisí o praktických krocích, abychom do toho vnesli život, pokud jde o zásoby plynu. My jsme spolkovou nebo federální zemí, je to v naší ústavě. Máme tedy Kurdistán, který je regionem u nás a to je pro nás také novinka, nová kultura. Mnozí Iráčané si myslí, že federalismus rovná se separace, oddělení, rozdělení země. A někdy eh, se díváme na Belgii jako na příklad. Doufejme, že to bude nadále dobrý příklad. velmi se snažíme. Samozřejmě jsou zde problémy, dochází k nedorozuměním mezi ústřední vládou a regionálními vládami, ale myslím, že s moudrostí a dobrou vůlí všech se dohodneme. Je tady spousta nedořešených problémů, jsou to citlivé otázky, vyplývají z ústavy, je zde cestovní mapa, ale prostě to trvá nějakou dobu. A ta vzájemná nedůvěra je prostě problém. Ale týká se to také tedy vztahu mezi centrální vládou a regionálními vládami. Já myslím, že ty vztahy jsou teď v poměrně dobrém stavu. A pokud jde o návrh eh, předsednictví, tak eh, samozřejmě vždycky jde o celoirácké zájmy, o Irák jako celek. Paní Bloch Bíler, děkuji vám za vaše otázky. Lidská práva v Iráku. Já už jsem o tom hovořil. Je to pro nás vlastně něco nového, ale učíme se. Máme vynikající ministrini pro lidská práva, je opravdu velmi upřímná, je dobrá, Vždycky je nějaký problém s ministerství, ale ona má velikou podporu parlamentu, nevládních organizací a vůbec od veřejnosti. Například otázky mučení, samozřejmě docházelo k tomu i dříve, eh, v období, kdy ještě eh, v zemi byli američané. To není jenom za naší éry. Nedá se to nikdy stoprocentně kontrolovat. I v jiných eh, zavedených demokraciích se k to může stát. A nemělo by to tak být. Také jste zmínila vězně. Nyní není možné někoho zadržovat bez soudního příkazu. Takže objevují se tady tyto záruky každý den, každý měsíc. Nic už není, jako bylo před rokem a už vůbec ne jako před čtyřmi lety. Samozřejmě dá se to ještě dál zlepšovat Měli bychom dále pokračovat v rozvíjení tohoto a přesvědčit i ostatní o tom, že nám záleží na lidských právech. Máme svobodu tisku, ano, my jsme na to také velice hrdí v rámci tohoto regionu, protože za předchozího re- režimu jsme měli vlastně dvojí noviny, jedny vládní a jedny, eh, které vlastnil syn Sadama Husajna. A to tež platilo pro televizi. A teď už jich mnoho. Tady pluralita, nevím, 50-60 novin vychází a nikdo je nekontroluje. Kromě samozřejmě mm, určitých soudních řízení, pokud dojde k porušení něčeho, to je normální. A došlo k tomu samozřejmě v některých částech Iráku. Novináři byli zadrženi, dokonce jeden byl zavražděn, jak jste říkala, ale nakonec musí vždycky vládnout zákon a soudy. A myslím, že to je pochopitelné v Iráku, který trpěl 35 let brutální diktaturou. Ale já s vámi plně souhlasím v tom, že toto nesmí pokračovat. MKO podle mě oni podporovali Sadáma. Podíleli se s ním na potírání eh, intifády i v Kurdistánu. Bylo to velmi krvavé, ale jsou vidění v televizi. Byli vidění v televizi. A před čtyřmi pěti lety, když se francouzská policie dostala do jejich eh, ústředí, tak eh, tam našli obrovské, obrovskou hotovost, mnoho milionů. Eh, znamenalo to velké utrpení, zejména pro rodiče mučetníků, těch, kteří byli zabiti, ale oni tam pořád jsou, nikdo se k ním nedostane. Je to na iráckém území, ale tam nikdo pořádně neví, co se tam děje. Byla tam velmi houževnatá obrana, bohužel došlo k takovýmto věcem. A my je nechceme nějak vracet do Iránu, ale nechceme je v naší zemi. Oni jsou vrazy, zavraždili naše, naše otce, naše syny a jejich vlastně už tisícovka, která dostala evropské, americké, kanadské pasy, tak proč se nevrátí tam, kam patří? je nechceme někam posílat, ale prostě nechceme je u nás. A bylo to také soudní nařízení. Měli by být souzeni. Protože některé z těchto rodin chtěli soudní řízení, měli také důkazy, takže eh, to je běžný postup. Tak to postupovat. Myslím, že to bylo dokonce rozhodnuto velmi nedávno, včera nebo dnes. Děkuji. Jak vidíte, čas kvapí. Máme ještě čtyři řečníky a chtěl bych každému dát maximálně minutu a půl. A začne pan Majer. Sí, sí, presidente. Le sugiero para próximos debates. Ehm, já navrhuji pro další diskuzi, aby vzhledem k tomu, že eh, nejsou poslanci prvoligově, druholigoví, řekněme, aby jsme měli stejný čas, stejný řečnický čas. Všichni jsme rovnocení poslanci. A také já jsem byl překvapen prohlášením eh, předsedy pro delegace pro Irák. Eh, hovořil o tom, že eh, premiér a my víme, že čelíme oblasti, kde je mnoho amerických volátů, vojáků a my musíme být obezřetní, pokud je o naše prohlášení. A pokud je o volby, tak eh, eh, byla oznámena určitá regularita v eh, volbách a 52 kandidátů muselo zrušit svou kandidaturu kvůli vazbám a to je obtížná situace. Dát sestavit vládu. A um, pokud je o um, ten problém, zda má být premiér šít a potom uh, uh, nebo jeho opozice má být sunita. A jsou tady tedy problémy. Závěrem moje skupina byl vždy proti invazi, proti válce. Je to nezákonná válka, která způsobila akorát větší zmatek. A my jsme vždy byli proti tomu. E, nebyly tam nalezeny žádné zbraně hromadného ničení a zatím byl podle nás, byla podle nás ropa. Proto tedy mám otázku k ropě. Zdá se, že jste dostali podporu e, ze strany Japonska na modernizaci ve výši 1 miliardy e, na modernizaci zařízení, ale chybí ještě další částky, aby jste mohli těžit ropu eh, ve větším množství. A jak eh, použijete tyto prostředky, abyste se vrátili k těžbě, eh, která byla před válkou? K prezident Pasku. Další řečník, prosím. Govoril bom ve svém materinem jazyku, který je Mezopotámia. Budu hovořit svojí mateřštinou, Budu hovořit eh, svou mateřštinou, protože eh, Mezopotámie je symbolem eh, multikulturality a multijazyčnosti a musíme tedy chápat, že složení nového iráckého státu vyžaduje určitý čas. A je to dobré dát se na čas. A v každém případě příklad Belgie a srovnání s Belgií nesedí, protože v Belgii je monarchie, a vy potřebujete ještě vládu, potřebujete parlament, prezidenta a potřebujete také pozitivní signály. A my je potřebujeme od Iráku. A v Evropském parlamentu rozvíjíme vyvážené vztahy se všemi složkami vašeho parlamentu a v budoucnosti se budeme snažit se vyhnout tomu, aby tam byly zbytečné incidenty, jako k ním došlo v poslední době. A my si přejeme, aby vztahy s EU a aby do ní byl zapojen celý Irák. Já jsem letos byl v Iráku, v Kurdistánu a mám dojem, že složení vlády e, je sestavení vlády naprosto nezbytné a e, Irák by se měl otevřít návštěvníkům ze zahraničí, aby e, byly také obnoveny lety do Bagdádu, aby se obnovila ekonomie. A pane Velislanče, já se tedy ptám, jaké jsou plány jaké jsou plány irácké vlády pro obnovu infrastruktury, obnovu dopravy, eh, ekonomiky. Jaké jsou plány pro rozvoj hospodářství po mnoha letech války? Eh, nyní je čas pro investice, pro rekonstrukci a já jsem eh, vždy fascinován a zemědělským potenciálem. Když mám příležitost projet si Mezopotámii a vidím, co vše by bylo možné produkovat, jaký tam je hospodářský zemědělský potenciál. Mr. Já vám děkuji a teď pan Atkins. Pane předsedo, já mluvím vždy stručně. Dvě otázky. Za prvé, infrastruktura obzvláště, co se týká té předchozí otázky, co se totiž děje ve vztahu mezi národní a místní zprávou a hlavně co se týká infrastruktury pro elektřinu. A za druhé, jak je to s ochranou památek, kterých je ve vaší zemi velká spousta a dělá nám to velké starosti? Děkuji, pan Tanok. Děkuji, pane předsedo, pár otázek. Za prvé, všichni si uvědomujeme, že federální struktura Iráku je velmi křehká. Znamená to podle pana velvyslance, i když to je možná příliš politická otázka, ale znamená to, že bude třeba zajistit neustálou koalici, včetně sunitů, anebo by bylo možné e, řídit eh, federální Irák eh, většinově šítskou vládou, které se nebude účastnit žádná sunická menšina. A co by mě zajímalo, jsou bilaterální vztahy mezi Irákem a jeho arabskými sousedy, konkrétně Saudskou Arábií, která je velmi nervózní z možného iránského vlivu v Bagdádu. A také mě zajímá otázka Syrie. Tam je to zase z opačných důvodů, protože je tam určité zblížení mezi Teheránem a Damaškem a do jaké míry eh, bude mít eh, tento režim dobré vztahy eh, s novou iráckou vládou, když má tak blízké vztahy s Tehránem. A poslední věc, která je pro mě důležitá, já jsem eh, patronem eh, kampaně eh, pro syrské křesťany a zajímal by mě, do jaké míry hodláte chránit toto kulturní dědictví a do jaké míry budete chránit křesťanskou menšinu, která musela mm, z velké většiny uprchnout do Jordánska a do Sýrie. Já vám děkuji a teď bych eh, rád, aby prosím pan Velesnát odpověděl v pěti až sedmi minutách. Je to ve vašem zájmu. To je otázka pana Majera. Já nevím, jestli je to možné. Měli jsme svobodné volby, ano, byly tam určité podvody, určité rozpory, ale ne až tak velké. A to obvinění z toho, že jsme blízcí Iránu, já nevím. Možná, že můžu zároveň odpovědět na další otázky. Bude to inkluzivní vláda, která bude muset zastupovat všechny složky irácké společnosti. Šíty, sunity, kurdy, turkmeny, musí tam být všichni. A myslím, že všichni politici si to uvědomují. Toto je jediný způsob, jak sestavit novou vládu a proto to trvá tak dlouho. Takže to nebude šítská, ani sunická vláda, ani v ústavě nic takového není. Šítů je většina, pravděpodobně mají také většinu v parlamentu. Ale oni se zatím ještě nedohodli ani mezi sebou. A nemělo by nás eh, překvapit, pokud eh, příští premiér bude šíta, protože taková je demokracie. Co se pak týká ropy? Před několika měsíci jsme podepsali důležité dohody s několika velkými ropnými společnostmi a upřímně řečeno většina z nich byly evropské společnosti. Američané dostali jen takový malý kontrakt. Mají jen malý podíl. Takže si nemusíte dělat starosti. A teď, co se týká vztahu našeho parlamentu s vaším. My to podporujeme. Máme teď nový parlament, který se tedy ještě nesešel, aby zvolil svého předsedu, ale brzy se tak stane a měli bychom začít zase pěstovat vzájemné vztahy. Já tady nevidím pana Petrinka, myslím, že on ale, on ale během... A, um, a vidím ho tady a vím, že on nás hodně podporoval dříve, takže já vám děkuji, já jsem rád, že vás vidím. Investice, rozvojové projekty. To je pravda. Potřebujeme investice. A proto parlament odhlasoval docela povzbudivý zákon pro investory a už k nám přichází z Francie, z Číny, ti přichází samozřejmě vždycky první, Turecko, i některé belgické společnosti, německé společnosti. A hlavně v ropném sektoru potřebujeme spíš 200 miliard dolarů. A myslím, že dostaneme, protože ropu konec konců potřebují skoro všichni. Že vztahy se Saudskou Arábií a ze Sýrií, podívejte, já nemohu mluvit úplně upřímně, protože musíme být diplomatičtí. Jak jsem říkal, nemáme teď úplně nejlepší vztahy s některými z našich sousedů. Někteří z našich sousedů byli obviněni z toho, že umožnili teroristům překročit hranice do naší země. Neměli z toho radost, ale možná, že tomu tak je. Je tam hodně zásahů ze strany našich sousedů. A spousta z nich eh, neměla radost z demokracie v našem regionu nebo z toho, že by se z Iráku mohl stát velký producent ropy z mnoha důvodů. Ale myslím si, že nakonec, podívejte se, se s tím budou muset smířit. Je to velká země. A tím se dostávám k těm památkám, zničeným památkám a muzeím. To je škoda, to je škoda pro celé lidstvo. Minulý týden jsem byl v Bagdádu a byl tam belgický minister zahraničí, eh, žádal, jestli se může podívat na muzeum. Bohužel se tam ztratily některé památky, ale je to zhruba 50% toho, co bylo ztraceno. Ale co mi udělalo radost, byly nové nálezy, protože ať už v Iráku kopnete kdekoliv, tak něco najdete. Takže je to taková trochu útěcha. Děkuji. Děkuji, doufám, že tím eh, jste zodpověděl naše otázky. Chtěl bych vám velmi poděkovat a budeme pokračovat eh, s velvyslancem Torbenem Brillem. Yeah, okay. Don't go away. Neodcházejte. Stay put. Okay then. Eh, well, thank you, Ambassador, for coming. Uh, we'll Děkuji, pane velvyslanče. Teď budeme hovořit o další velmi důležité věci, což jsou volby v Sudánu. Možná si vzpomínáte, že před nějakou dobou jsme tady měli bývalého prezidenta Jižní Afriky, Tabon Bekyho. Hovořili jsme o mnoha problémech s nadcházejícími volbami v té době a také šlo o referendum o sebeurčení pro jižní část Sudánu, k tomu dojde v lednu. A také mezi námi je, nebo bude budou kolegové, kteří tam byli, Veronik de Kaiser a paní Gomeš, kteří tam byli osobně. Takže prosím, pane velvyslanče, máte slovo. Pane předsedo, děkuji, děkuji vám všem za tuto příležitost říci pár slov o situaci v Sudánu a v neposlední řadě také o časovém výhledu pro Súdán, protože v Súdánu se blíží velice důležité okamžiky jeho historie. Myslím, že budeme mít eh, také možnost si vyslechnout vedoucího mise volebních pozorovatelů do Sudánu, takže já nebudu hovořit obšírně o volbách, jenom chci říci, že k volbám došlo a po těchto volbách má Sudán novou vládu ve stejné osoby, ale zejména se chci věnovat tomu, že zde zůstaly Eh, pracovní vztahy se stranami té eh, souhrné mírové dohody. Tu určitě znáte, ta byla uzavřena v roce 2005 a ukončila dvě dekády občanské války v Sudánu. A nyní se dostává do své závěrečné a kritické fáze. Jak řekl už správně pan předseda, v lednu příštího roku dojde k referendu v Jižním Sudánu, kde místní obyvatelstvo rozhodne, jestli chce být i nadále součástí Sudánu nebo jestli se chce oddělit jako samostatná země. Takže je to velice důležitý milník v historii země. Je to důležité období také pro daný region. My jsme geograficky největší zemí v Africe, máme hranice z nichž mnohé také nejsou příliš stabilní. A to platí také i pro zbytek Afriky. Budoucnost Sudánu je tudíž velmi důležitá pro celý region. Ta souhná mírová dohoda také obsahuje zmínku o tom, že je nutné konat referendum v lednu, takže je to součástí té dohody, kterou uzavřely obě strany a garantem je mezinárodní společenství. V té mírové dohodě jsou další prvky, které je třeba ještě implementovat. Klíčová věc je demarkace hranice mezi jihem a severem Sudánu. Je jasné, že to je velice důležitý prvek, poněvadž víme, že tedy Jižní Sudán má uh, hlasovat v referendu a kromě toho jsou zde další nedořešené věci, týkající se těch tří přechodných oblastí, oblastí EBA. To je oblast, kde eh, vydal eh, soud v loňském roce rozhodnutí ohledně hranic a šlo o konfigurace EPA, ale ještě část toho soudního rozhodnutí nebyla plně implementována. Důležité je také to, aby opravdu došlo k referendu a to takovým způsobem, kdy výsledek bude moci být považován za důvěryhodný. Vyžaduje to důkladnou přípravu, vyžaduje to také to, že všechny zúčastněné strany musí pochopit, že je nutné postupovat transparentně, musí tam být prostor pro diskusy a jsem si jist, že celá řada závěrů a hodnocení z procesu voleb, včetně naší vlastní mise, bude moci být potom zhodnocena dále při přípravě referenda. Také se musíme zaměřit na ta témata po referendu, jak se tomu u nás říká. To jsou témata, která musí být vyjednána mezi oběma stranami, tak aby výsledkem bylo mírové soužití. Bez ohledu na to, jak budou e, jižní Sudánci hlasovat. To se týká věcí, jako je bezpečnost, občanství, finančních a přírodních zdrojů, a týká se to také mezinárodních smluv. Naštěstí nedávno byla uzavřena dohoda mezi oběma stranami. Eh, v Mikeli v Etiopii bylo podepsáno memorandum o porozumění oběma stranami, kde je dán formát vyjednávání. Toto memorandum porozumění jasně říká, že obě strany se musí stotožnit s tímto procesem, ale také to může vyžadovat zprostředkování a tady oni odkazují na ten panel na vysoké úrovni Africké unie, který vede právě bývalý preziaru Mbeki, který zde byl také u vás. Ale myslím, že to půjde ještě nad rámec tohoto. Budou tam také další aktéři, včetně nás v mezinárodním společenství, kteří budou možná povoláni k tomu, aby pomohli stranám ve vyjednávání. Což samozřejmě bude velice důležité pro udržení mírových vztahů mezi oběma stranami. Situace na jihu byla často problematickým tématem. Došlo k mnoha ztrátám na životech kvůli rivalitě, kvůli konfliktům na jihu Dokonce to bylo ještě více v té době než v Darfuru. A v tom prostředí má spousta lidí drobné zbraně, některé oblasti jsou nestabilní, je tam nedostatek potravin a tak dále, což všechno v kombinaci je takový nebezpečný koktejl. Ale nemyslím si, že bychom nutně měli brát jako samozřejmost, že jich není nebo nebude schopen překonat tyto problémy i když to bude chtít podporu od mezinárodního společenství a vlastně také stabilní a produktivní vztahy se severem Sudánu. Situace v Darfuru. Ta je i nadále problematická. Bezpečnostní situace se zhoršila v posledních šesti měsících zhruba. Zaznamenali jsme útoky na mírové složky, na společno, společné jednotky EU a OSN. Došlo také ke ztrátám na životech. Také humanitární organizace jsou ohroženy nedostatečným přístupem k mnoha oblastem. Došlo k potyčkám mezi vládou a e, různými hnutími a bohužel Došlo také k incidentům, které přímo ovlivnily práci humanitárních organizací. E, tři osoby jsou stále zadržovány. Teď samozřejmě přesně nevím, kým, kdo zatím stojí, ale to může mít jen velmi negativní dopad na možnost humanitárních organizací řešit e, situaci. Já jsem byl nedávno v Nielu na jihu Darfuru a mohu potvrdit, že atmosféra nebyla zdaleka pozitivní. Mírové složky se nemohly pohybovat úplně všude, humanitární organizace byly ohroženy, nebylo možné se vydat příliš daleko od městských zón a zejména problém byl, že nebylo možné se dostat právě do těch eh, vzdálenějších oblastí na venkově. Také se několikrát opakoval, že řešení v Darfuru nemůže být dosaženo vojenskou cestou, musí eh, to být skrze vyjednávání, bylo tam tedy společné zprostředkování um, ehm, USA a EU, eh, také s přispěním Kataru, eh, také OSN chtěli zmobilizovat nevládní organizace Zrovna nedávno došlo k zahájení fóra občanské společnosti, které by teď mělo být také zapojeno do tohoto procesu a tím pádem, aby bylo možné tedy vyslyšet hlasy uh, samotných občanů, ale víme, že dochází k odkladům, k zablokování. Někteří se ještě eh, ještě tedy nerozhodli, že se budou účastnit celého procesu takže pořád jsou zde problémy s bezpečností a s beztrestností. Bohužel beztrestnost stále trvá a jak vláda, tak společná mise EU a OSN to musí urychleně řešit. Já myslím, že to velmi dobře ilustruje závažnost situace, tedy to, že, myslím, včera Mezinárodní trestní tribunál oznámil, že otevře další případ proti sudánskému prezidentovi. Takže bychom neměli umožnit, aby se Darfur dostal mimo naši pozornost v blízké budoucnosti, i když samozřejmě tam bude kritický ten vývoj mezi jihem a severem v následujícím půl roce roce. V daném regionu samozřejmě panují obavy ohledně situace v Sudánu. Je to významná země v mnoha ohledech a zapojení OSN a EU je povzbuzující, Tak Africká unie chce hrát určitou úlohu a vytvořit lepší podmínky pro mírové soužití na jihu a na severu, bez ohledu na výsledek referenda. Všichni aktéři v regionu k tomu přistupují takto. A myslím, že si všichni uvědomují, že jižní Sudánci musí dostat možnost naplnit své právo, které je také popsáno v mírové dohodě, své právo hlasovat o tom, jestli chtějí být i nadále součástí Sudánu nebo se vydat vlastní cestou. Ale musí být podniknuto veškeré úsilí pro to, aby byly naplněny podmínky pro mírové soužití, ať už referendum dopadne jakkoliv. Také bychom neměli zapomínat na to, že jsou zde mezinárodní aktéři, kteří by se měli snažit maximálně postupovat koherentně k Sudánu. V tomto ohledu bych chtěl jenom odkázat na zřízení konzultativního fóra eh, Eh, OSN a EU, kde šlo o zapojení dalších zúčastněných stran a kde je možné přispět ke koherentnějšímu, efektivnějšímu přístupu k situaci v Sudánu. Pane předsedo, já myslím, že to bude z mé strany na úvod vše a těším se na další diskusy. Děkuji a nyní bych rád požádal naši kolegyně Veronik de Kaiser, která byla hlavní pozorovatelkou v Sudánu, aby si vzala slovo. Jsem nevěděla, který knoflík zmáčknout. Děkuji, pane předsedo. Vážený Torbene, je potěšení tě přivítat tady mezi námi a nebudu mluvit o celé naší misi do Sudánu, pouze schrnu výsledky té závěrečné zprávy a potom bych chtěla eh, trochu promluvit o budoucnosti. Byla jsem v Sudánu asi před dvěma týdny, abychom hm, předala tu konečnou zprávu o volbách volební komisi na severu. A potom jsem jela na jejich země, abych tam také sdělila závěry zprávy Ovšem ne podle úplně stejné procedury. Abych eh, už teď nezacházela eh, se severem i s jihem na stejné úrovni, jako kdyby už došlo k referendu a bylo schváleno odtržení jihu. A jak vidíte, je to velmi citlivá otázka a v Sudánu teď eh, zažívají historickou chvíli. Na jihu, ale možná i na severu, byly ty volby vnímány jako určitý ústupek. Jako určitý ústupek k tomu Comprehensive Peace Agreement. To je eh, ta dohoda, která v roce 2005 ukončila eh, válku mezi severem a jihem. Jednou z podmínek byly obecné volby a potom to referendum, které by mělo proběhnout v lednu. A když tedy volby proběhly, tak na severu máme takovou trochu zvláštní situaci. Všichni kandidáti, kteří by bývali mohli konkurovat eh, docela dobře prezidentu Bašírovi, podali demisi. A hlavní strany opozice bojkotovaly volby, takže nakonec na severu proběhly takové dosti nudné prezidentské volby, protože tam byl jen jeden jediný kandidát, takže nikoho nemohlo překvapit, že prezidentské volby vyhrál Bašír. Samozřejmě nebyly to jen prezidentské volby, volili se také guvernéři, parlament a tak dále, ale přesto v těch prezidentských volbách na severu zas tak o moc nešlo. Na jihu Naopak už všichni čekali to referendum. Je tam SPLM, to je dominantní strana. Je tam eh, předseda Salva to je předseda eh, té vlády jihu a tam tedy také nebyly žádné, žádná překvapení, protože se učekává to referendum, takže na jihu vyhrál Salva a to velkou většinou, téměř stalinskou většinou, přes 92% hlasů. Al-Bashir měl tu slušnost, že vyhrál jen 62,8%. Takže to jsou velmi důležité skutečnosti, které bylo třeba dodat. A je tedy otázka, jestli eh, ty výsledky jsou skutečně důvěryhodné. Podívejte, musíte v těch volbách rozlišovat dva momenty. Jednak eh, to, co bylo před volbami a den voleb. A tam by se dalo říct, asi spíš na severu tedy než na jihu, že to proběhlo víceméně správně. Někdo bude možná trochu rozhodnější než já, řekne vám rovnou, že tam byly podvody a tak dále, ale bylo to v zásadě podle mezinárodních norem. Ta část, kde proběhlo nejvíce podvodů, tu jsme asi neviděli, protože to bylo to sčítání. Takže to, co my jsme viděli, alespoň v den voleb, tak v zásadě se dost snažili, aby to bylo korektní. No a druhá část voleb, to znamená uzavření volebních eh, kanceláří, ty volby trvaly pět dní a potom počítání hlasů, tak to byl opravdový debakl. Jak na severu, tak na jihu. To byl debakl. Protože tam byly strašné organizační problémy, strašná spousta hlasů. E, teď byl problém s přepravováním těch hlasů, no prostě strašné problémy pro volební komisi. Takže Místo, aby ty výsledky se daly do počítačového systému, který byl vytvořen s pomocí mezinárodní komunity, aby bylo možné tedy skutečně ověřit ty výsledky a podívat se na to, eh, zda v daném obvodu třeba eh, nebylo 100% hlasů pro nějakého kandidáta, jestli eh, ty lístky, které byly předány při vstupu do volebních eh, kanceláří byly potom skutečně buď odevzdány nebo roztrhány a tak dále. To všechno mělo být ověřeno v tom počítačovém systému. No, po určitých snahách volební komise prostě řekla, už není možné to dát do toho systému, takže budeme počítat. Takže to počítali, ale počítali to někde mezi sebou, nebylo možné toto vůbec pozorovat, takže nebyla už vůbec žádná kontrola nad tímto sčítáním hlasů. A před dvěma týdny jsme museli prostě říci, že ohlášení výsledků využilo v podstatě méně než 50 hlasů. Nemělo by se to tady eh, říkat, protože tady máme kamery, ale ať už ty výsledky byly solidní nebo ne, nedalo se to vůbec nijak ověřit, oni prostě udělali, co se v té situaci dělat dalo. Takže vzhledem k politickému kontextu, bojkotu některých stran a tak dále, by to asi stejně bylo skončilo takhle. Ale přesto je to takové trochu znepokojivé. Takže je třeba, abychom se z toho poučili pro to nadcházející referendum, protože pokud tohle má být bohužel pro Sudán vnímáno jakožto nepříliš důležitá volba, tak co se týká toho lednového referenda, tam je to něco trochu jiného, pokud k němu skutečně dojde, protože Eh, na jihu eh, docházelo k násilnostem. Torben tady mluvil o eh, zbraních, v jihu se bojovalo některá místa guvernérů, také tam některé strany ze severu trošku zasahovaly, aby využili situace na jihu. Ale v zásadě to nebylo až tak dramatické, nicméně ty násilnosti, které prováděla armáda, milice, které vstupovaly na ta volební místa a tam zastrašovali zaměstnance, to v této chvíli nebylo možná tak důležité, ale pokud k tomu dojde i během referenda, tak to bude něco úplně jiného. Takže pokud chceme skutečně úplně provést to E, a já jsem to říkala i prezidentu Salvakirovi, musíme si dát pozor. Protože pokud se spochybní eh, výsledky toho lednového referenda, tak budete mít problémy. Musíte zvládnout vaše vojenské jednotky a pokuste se o co největší odzbrojení milicí. A přesto si myslím, že budou potřebovat velkou podporu mezinárodní komunity, hlavně OSN, aby to referendum proběhlo skutečně v mírové atmosféře. A další věc, která je velmi důležitá, Eh, tam jsme bohužel dorazili příliš pozdě. To byla ta otázka zaznamenávání hlasů, protože tam bylo hodně chyb a viděli jsme potom důsledky. Nejméně 10 hlasujících vůbec nebyli na volebních seznamech. A říkám minimálně, protože Spousta z nich prostě přišlo, nenašli tam svoje jméno, takže prostě odešli. A pak hledali, kde by vlastně měli hlasovat, kde jsou ve skutečnosti přihlášení. Ono se tvrdí, že došlo k nějakým falešným přihlášením, že třeba v některých vesnicích někdo přišel a přihlásil stovku lidí, kteří ale nepřišli volit a tak dále. Pokud se tohle stane při referendu, pokud my tam chceme poslat pozorovatele, pokud nás pozvou, tak pokud nedokážeme zvládnout i ty otázky přihlašování k volbám, tak je doložka v tom referendu, která říká, že je třeba 60% přihlášených osob, které musí přijít k volbám. A teď si představte, že nějaká strana, já nebudu říkat která, bude chtít sabotovat referendum, tak prostě si vymyslí fiktivní voliče, někdo prostě přihlásí celou svoji rodinu a několik dalších rodin, potom nepřijdou k volbám a referendum bude tím pádem neplatné. Takže je třeba opravdu zvládnout, eh, zkontrolovat ty podmínky přihlašování k volbám. To je zcela zásadní. Už jsme říkali, na jihu si přejí toto referendum, pravděpodobně velká část jihu, ale ne všichni. Takže když by někdo chtěl spochybnit důvěryhodnost podmínek, za kterých referendum proběhlo, a tedy i jeho výsledky, mohli by tak učinit, možná tam bude napětí a tomu je třeba se vyhnout, zajistit tam skutečně mírovou atmosféru, kterou by měli zajistit také OSN ale je také třeba, aby případná pozorovací mise mohla zajistit, že ty podmínky pro volby byly skutečně v pořádku. A to je poslední věc, kterou jsem chtěla říkat, ještě jsem mi tady neříkala, ale je to důležité. Je třeba, anebo ne, intervenovat zasahovat do toho volebního procesu. My máme velmi přísnou metodologii, která nám zakazuje jakékoliv zásahy. Někde mají jiná pravidla. Například tam eh, ty jiné mise, když byly přítomny tomu přihlašování k volbám, velmi rychle řekli, že podle nich to přihlašování nebylo v pořádku. A teď, pokud nás tam pozvou a my tam budeme, pokud nás tady pozvou. A my tam zjistíme, eh, že některé části toho procesu nejsou v pořádku. Měli bychom čekat, jak už jsem říkala nedávno panu Píbalcovi, Vy říkáte, že eh, my jsme takový rozhodčí. A představte si rozhodčího, který může pískat, až když zápas skončí. A my jsme tak trochu v této situaci. Řeknou nám, že my jsme rozhodčí, ale my nemůžeme vůbec zasáhnout během zápasu protože to by byl zásah a na to nemáme právo. Ovšem tady jde o tak zásadní věci, když to neuspěje, tak to může vést k dalšímu násilí, takže je třeba, aby bylo jasné, do jaké míry ta pozorovací mise může zasahovat nějakým diskrétním, nenápadným způsobem, asi neotevřeně. Ale v každém případě je třeba, abychom se pokusili nějak korigovat situaci abychom potom neměli zprávu z mise, která bude úplně explozivní, kde řekneme vlastně nebylo v pořádku tohle, tohle a tohle. Oni nám pak řeknou, ale proč jste nic neudělali ve chvíli, když jste to spozorovali. Takže to je spousta otázek, které nám dnes vstávají v souvislosti s budoucností Sudánu a já jsem mluvila jen o té části, která se týká postupu pozorovacích misí. A chtěla bych ještě říci, že já jsem tam jela se zprávou, která nebyla pro Sudánce vůbec eh, snadná strávit, protože já jsem jim říkala, vy tady e, dáváte výsledky voleb, ale přitom máte menší než 50% 50% eh, spočítání hlasů. Byla tam jedna taková interní hádka s tou volební komisí, ale jinak vláda na severu toto uznala a řekli ano, musíme se z toho poučit, v budoucnosti se na to musím rád pozor. A to tež proběhlo i na jihu. Takže to je nakonec velmi pozitivní situace. Všichni říkali, ano, Skutečně to nebylo dobré, ale je to poprvé, co volíme po 20 letech. Eh, ty volby byly strašně složité. Měli jsme 12 tisíc tun hlasů, měli jsme legislativní volby, prezidentské volby a tak dále, spoustu voleb, takže promiňte a příště se vynasnažím, aby to bylo lepší. Takže to je taková pozitivnější věc. Děkuji. A teď dám slovo Aně Gomeš, Ona byla předsedkyní naší parlamentní pozorovací mise. Ale prosím, máme pak ještě pět dalších řečníků, kteří mají otázky. A v 18.30 tady ti lidé v těch kabinách odejdou, takže... Já myslím, že můžu říci, že plně podporuji to, co řekla Veronik a také ta varování, zejména pokud jde o referendum na jihu a o to, že je třeba intervenovat v tu pravou chvíli. Já myslím, že možná i v rámci našich pokynů by tam měl být prostor pro to na něco upozornit včas a ne čekat až na úplný konec. Pokud budeme brát vážně všechny záležitosti s lidskými právy, protože to musí, takovéto pravidla musí také volby dodržovat. Já jsem měla určité pochybnosti o tom, jestli tato mise do Súdánu dlouhodobě i krátkodobě byla oprávněna. Ale musím říci, že po té návštěvě na místě jsem změnila názor. Myslela jsem si, že to je opravdu velmi užitečné a důležité, abychom si udělali správný obrázek o Súdánu a připravili se na budoucnost. A příprava na budoucnost znamená více než jen referendum. Chtěla bych říci, že to, co se musíme poučit do budoucna na to referendum, to vlastně už Veronik velmi dobře shrnula, je důležité, protože jinak je tady riziko, že buď budeme mít další diktátorský režim, anebo další Eh, stát, který jako státní struktura selže. A tady potřebujeme angažovanost Evropské unie a ne jen v přípravě, v fázi přípravy na volby. Samozřejmě to je také důležitá součást celého procesu, ale také na severu. Co prokázaly tyto volby, bylo, že nemůžeme zanedbávat demokratické změny a transformace Sudánu. Já myslím, že Sudánci, zejména na severu, nám jasně vyslali signál, že chtějí tuto transformaci. To pro mě aspoň bylo nejzásadnější vidět ty rozdíly mezi těmi příšernými prohlášeními prezidenta Bašíra jen několik dnů před volbami, kde hrozil, že nám usekne prsty a vyřízne jazyky kvůli těm prohlášením které tady které zazněly, že by mohly jít do odkladu voleb. A tady ten kontrast s, tím, s těmi mm, obyvateli v Sudánu, kteří nás skutečně přivítali a někteří nám říkali, že eh, se jim absolutně nelíbí takováto prohlášení prezidenta Bašíra. A také v jejich eh, jednání, v tom, jak jsme byli uvítáni, to bylo poznat. A myslím, že musím sklonit Mm, poklonu lidem na severu, jak říkala Veronik. My jsme zjistili, že tam byly mnohé nesrovnalosti, samozřejmě, ale často to také souviselo eh, s něčím jiným než s tou vládní stranou. I ostatní strany si říkali, nebo říkali, eh, že vlastně ta vládní strana uprostřed volebního procesu měla přehled o tom, kdo hlasoval, kdo nehlasoval, a mohli jim jaksi pomoci dostat se odhlasovat pokud k hlasování, pokud ještě nehlasovali. Takže samozřejmě mm, je třeba situaci se snažit vylepšit a myslím, že stojí za to na tom pracovat. Také je důležité nezanedbávat Darfur. Naprosto podporuji to rozhodnutí, které přijala Veronik. Já myslím, že to bylo také pochopeno tenkrát i komisí a paní Eštnovou. Veronik správně rozhodla, že naši pozorovatelé by se měli stáhnout v Darfuru, protože tam vůbec nebyly podmínky pro nějaké pozorování nebo pro konání voleb. Došlo tam k obrovským problémům s, s registrací, tam to bylo ještě horší. Někteří prostě přišli o své volební právo, nemohli hlasovat v těch táborech a tak dále. Já myslím, že konečně ještě bychom neměli zapomínat na to, že se situace v Darfuru i poté ještě dále zhoršila, aspoň podle mých informací. Mírové rozhovory nikam nevedou. Ale také došlo k nepříznivému vývoji ohledně toho hlavního eh, rivala Turaniho, hlavního rivala tedy Bašíra, který byl zadržen. A Salim Mahmud Musman s ním jsme byli v kontaktu, zjistil, že jeho vlastní nevládní organizace se nemohla dostat do ICC, ale musím říct, že se to nakonec vyřešilo, ale určitě je tady potřeba našeho dalšího zapojení a nejenom v přípravě na referendum. Děkuji. Pan Petering má slovo. Děkuji, pane předsedo. Mě velmi potěšilo, že pan velvyslanec eh, tak velice rychle nepřišel k nám do výboru. Do výboru. Jsme se viděli v Hartumu. Já nejsem tak velký odborník jako Veronik a, a paní Gomeš, ale um, trochu jsem získal nějaké zkušenosti v Chartumu a chci srdečně poděkovat eh, velvyslanci za jeho podporu a za to, že mě i e, ty, které mě doprovázely, informoval. Mám pár konkrétních otázek. Nevím, jak to přesně vyjádřit, ale jsem trochu znepokojen, že jste opět hovořil o tom, jak e, stejně jako na konci v květnu, že neexistuje žádné vymezení e, oblasti, kde se volí. Volební pozorovatelé ty jsou samozřejmě důležitý, ale je důležitější ještě mít vymezení volebního obvodu a metoda, kterou kterou se postupuje. Hovořili jste o OSN, o EU, e Číně, Rusku a e, ty aspoň ukázali, co chtějí, kdy očekávají toto vymezení, protože bez tohoto vymezení a referendum bez takového vymezení by bylo velmi nebezpečné, podle mne. Děkuji vám, pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s panou Gomeš, že totiž si nejsem jist, že bylo dobré tam poslat takovou pozorovací misi na vysoké úrovni, eh, když jeden z kandidátů ve volbách byl odsouzený nebo obviněný válečný zločinec. Vím, že to bylo že to bylo oznámeno před několika dny eh, prokurátorem ICC, takže to bylo takové trochu zvláštní. Ale jinak v zásadě si myslím, že to byla skutečně jenom taková zkouška před těmi důležitějšími volbami příští rok, respektive tím referendem pro nezávislost jihu. Já budu zítra mít eh, oběd pro pana Pegna, Bude tam eh, jeden z ministrů jihu a myslím si, že je velmi důležité mít vztahy s vládou na jihu, protože je možné, že tento region získá nezávislost. A mám otázku na uh, zvláštního zástupce, totiž chtěl bych vědět, jestli předpokládáte, pokud eh, se vystupňuje napětí mezi severem a jihem, že by to mohlo dopadnout jako eh, ta první válka mezi Čínskou lidovou republikou, kde byly velké ekonomické zájmy na severu, a která byla blízká Chartumu a Bašírovi a Spojenými státy americkými, kde je tradičně velmi silné křesťanské lobby v kongresu, které je pro nezávislost jihu. Je možné, že by eh, tedy toto vedlo eh, k velkému napětí mezi eh, Čínou a Spojenými státy, kde my bychom byli někde uprostřed. A myslíte si, že PRC že Čína eh, se pokusí eh, nějak posílit svůj vliv na jihu nebo zůstanou neutrální. A poslední věc. Minulý týden eh, jsme měli zcela funkční demokratické volby v separatistickém regionu Somalilandu. Ten region byl uznán jakožto autonomní už před několika lety a pokud tedy proběhne referendum pro jich, a bude uznán jako e, samostatný stát. Proč by členské státy nemohly znovu uznat i Republiku Somalilandu, která kdysi existovala jako stát? Děkuji, pane Tanoku, paní Lezing. Já vielen Dank. Um... Děkuji. Diskuse o budoucnosti se eh, v poslední době trochu změnily. Tabulum je předseda výboru eh, Africké unie, se kterým jsme také měli možnost hovořit, nedávno eh, přednesl myšlenku konfederace a vyslovil se jasně pro tuto možnost. A také eh, ze strany SPLMA je kladný přístup. A zdroje v obou částech země jsou velice rozdílné. Na severu je to mnohem horší, jak jsem to porozuměla, tak zemědělské možnosti jsou tam velmi špatné. A na druhou stranu zásoby ropy se soustředí na jihu. Podle posledních část čísel se to týká 5 miliard barelů, to znamená čtvrté největší zásoby v Africe. A ty se nacházejí na jihu Sudánu. A pak tedy si kladu otázku, jak eh, pro dlouhodobý mír může být eh, pozitivní rozdělení. A musím říct, že eh, toto napsměrování na rozdělení není ani na jihu tradiční, nemá tradici. Již dříve jeden kolega, který zemřel, tak ty možnosti byly směrovány jiným směrem. A k tomu je třeba říci, že i ze strany SPLM jsou útoky proti opozičním ehm, subjektům a dochází tam. Není to tedy pouze eh, boj mezi severem a nebo spor mezi severem a jihem, ale také západní čist, část eh, výrazně podporuje jich. A mm, hovoří se tedy o rozdělení a proto tedy moje otázka, jak eh, soudíte tu situaci? Eh, zda vůbec ještě je politicky eh, možné, možná konfederace, zase se na tom pracuje a zda EU o to usiluje, aby ehm, byla jednota Sudánu pro občany na jihu zajímavější, atraktivnější a zda existují opatření pro realizaci této možnosti aby vláda na jihu byla vybudována. A ještě konkrétní otázka, kolik eh, rozvoje pomoci EU a jiného typu podporu eh, jde na sever a kolik na jih. Eh, údaje od Human Rights Watch uvádí, že SPLM vystupuje proti opozičním skupinám. A zdá se, že SPLM spolupracuje a, a usiluje o vojenskou podporu. Co říkáte vůči těmto výhradám a obviněním? E, je třeba vynakládat tlak na ně, aby respektovali lidská práva a opozici? E, Neudali jste mi omezení času, proto ta dlouhá otázka. E, Mr. Rangurakis. Děkuji, pan Rangurakis. Opravdu už čas běží. Děkuji. Já budu pokračovat řecky. Z vystoupení pana vyslance, co se týká výsledků voleb, mám pocit, že tak trochu předbíhá. Protože pokud jsem to správně pochopila, aspoň to jsem slyšel ve sluchátkách, že nezávisle na tom, eh, jaký bude výsledek referenta, tak důležité je, co se stane potom. No a tam mluvil o problémech eh, dvou nezávislých států. My v podstatě už teď předpokládáme, že z referenda vyplyne nezávislost jihu? To je otázka jenom taková. A za druhé, při volbách, které nedávno proběhly v Sudánu, ta otázka referenda a nezávislosti jihu. Probíralo se to nějak při volbách? Bylo to něco, co se bralo v úvahu? jaké je veřejné mínění. A za třetí, já bych souhlasil eh, s paní Lezing. Já si myslím, tedy pokud vím, tak eh, hlavním faktorem při tomto rozhodování je ropa, která se nachází na jihu země. A my všichni víme, eh, že pro ropu se v současné době děje spousta věcí. A chtěl bych tady ještě upozornit na následující otázku případě, že dojde k referendu, tak kdo ho vlastně zorganizuje? Která organizace ho zorganizuje? A to za Sudánce, ne za mezinárodní komunitu, nebo za OSN, nebo Africkou unii. A na závěr, já si myslím, že my v těchto otázkách musíme být velmi, velmi opatrní, pokud chceme nějak zasahovat do těch voleb, tak musíme také jako Evropská unie přijmout zodpovědnost za to, co se kvůli takovému to zásahu může stát. Takže je třeba velice rozlišovat mezi rolí pozorovatele a mezi rolí toho, kdo organizuje volby. Děkuji. Děkuji vám, pan Weigl. Thank you, Chair. Uh, eh, ambasador Brille. Děkuji, pane předsedo. Pane Brille, já se nepřipojí k těm kolegům, kteří mluvili o té jižní otázce. A chtěl bych se ještě soustředit na Darfur a na jednací kolo z Dauha. A chtěl bych se vás zeptat, co si myslíte o těch jednáních z Dauha? Myslíte, že už je to úplně mrtvé? protože nedávno tady v parlamentu byl pan Suleiman Jamus, asi ho znáte, a on si stěžoval, že v Dauha byl problém s jednáním, protože tam byly některé takzvané organizace občanské společnosti, které byly vytvořeny uměle, jen do počtu, aby rozptýlili pozornost eh, oproti těm organizacím, které skutečně zastupují lidi a mají co říct. Takže jsem se chtěla zeptat, eh, jak vidíte vy otázku Darfuru a jednání v Dauhá, protože pokud eh, Jižní Súdán je boj o ropu, tak Darfur to je zase boj o vodu. A to, co se dělo kolem Jabal Mara, v minulých týdnech. Mluvím o té občanské válce a genocidě a to všechno se ještě zhorší kvůli boji o vodu. Děkuji. Pane vyslanče, dám vám slovo, ale protože tady byly také otázky na pozorování voleb, tak eh, já pak ještě dám slovo Veronika, mohla odpovědět. Vám děkuji, děkuji vám za vaše připomínky, za vaše otázky. A nejdřív bych eh, odpověděl panu Peteringovi, ano, máte pravdu, je to důležitá otázka. Eh, já jsem měl možnost o tom mluvit s panem Pekanamunem, s ministrem Jižní sudánské vlády pro mír a také CPA. Ale nachází se také vedení politické strany Jižního Sudánu a on samozřejmě potvrdil, že pro ně je to důležitá otázka, protože dokud nevíte, kde je hranice, situace je velmi nejistá. Myslím, že se dohodli víceméně na 80% hranice, ale těch 20 posledních procent to blokuje a vypadá to, že je nějaký výbor, který to má řešit. A vím, že SPLM žádalo technickou podporu od mezinárodní komunity, aby toto vyřešili. A je otázka, do jaké míry je vhodné, aby mezinárodní komunita poskytovala takovouto pomoc. Co se potom týká mezinárodních aktérů a jejich eh, přístupu k situaci v Sudánu, tak já si myslím, že je tam snaha o určitou konvergenci. Myslím, že se týká toho, že všichni víme, že teď je velice kritická chvíle, budeme mít referendum na jihu. V Sudánu vznikne úplně nová situace, ať už se jich rozhodne jakkoliv. Tak je třeba zajistit nějaký režim, který umožní mírovou spoluexistenci těchto regionů, aby to bylo v zájmu všech. A k tomu se ještě vrátím ale Takže není tam všude stejná situace, ale jak už jsem říkal, stále větší konvergence mezi mezinárodními partnery, kteří pracují na míru a stabilitě v Sudánu. A nevidím ani důvod, proč by muselo dojít k nějaké takové přenesené válce dvou mocností v Sudánu. Jde tady o stabilitu. V Sudánu samozřejmě jsou tam různé zájmy. A je třeba si uvědomit složitost situace a co to bude z diplomatického a politického hlediska vyžadovat. Také jste se mě ptali eh, na režim bývalého prezidenta Bekyho a na ten panel pana Bekyho, který stavila Africká unie. Oni jsou teď vnímáni jako takový, takový zprostředníci v tom memorandu Mekýle. Je to určitá forma jednání. A jsou různé představy o tom, jak by mělo vypadat mírové spolužití těch dvou regionů v budoucnosti. Ale v mnoha případech v Africe došlo ke konfliktům kvůli přírodním zdrojům. A v případě Sudánu by ty přírodní zdroje mohly vést naopak k pozitivnímu partnerství, protože ropa je sice na jihu, ale aby ji mohli vyvážet, museli být přes sever Súdánu. Takže svým způsobem jsou jejich zájmy vzájemně provázané. A obě strany říkají, že si toto uvědomují. Jsou historicky provázáni. A to všechno budou muset brát v úvahu a brát tedy v úvahu i zájmy toho druhého regionu. Nechci tím říct, že by tyto dva regiony měly nějakou velkou vzájemnou důvěru, ale uvědomují si, že se navzájem potřebují. Takže se asi budou snažit nějak vzájemně spoluexistovat. Víme, že v roce 2005 došlo k mírové dohodě, dohodě proto, že obě strany si uvědomily, že konflikt je stojí příliš mnoho. té dohodě o míru byla v roce 2005 taková vize o jednotě. Ale mnoho lidí na jihu si myslí, že prostě nebylo uděláno dost proto, aby tato jednota byla skutečně pro všechny přínosná. Ale to je jejich věc a myslím si, že bychom neměli ještě předbíhat výsledky referenda. Je třeba podpořit eh, spolupráci pro rozvoj všude. I na jihu. A včera bylo ohlášeno 150 milionů pro populace eh, v Sudánu zasažené válkou. Prohlásila to včera komise. Už jsem, myslím, mluvil tady o ropě a přírodních zdrojích. Teď ta otázka toho, kdo bude organizovat referendum. To uh, bude komise pro referendum, která byla nedávno jmenována. A stejně jako volby byly v rukou volební komise, tak komise pro referendum se bude starat o referendum. Měl by to být nezávislý orgán, OSN mu poskytne technickou podporu, ale bude záležet na komisi pro referendum jak volby zorganizuje. Co se potom týká Darfuru a toho politického procesu, myslím, že už jsem říkal, že tam je problémová bezpečnostní situace, hlavně na jihu Darfuru. Mírové jednotky nedokáží tak úplně zvládat svůj mandát a ochránit civilisty. Je tam problém přístupu do oblasti jak pro humanitární organizace, tak pro mírové jednotky a to je třeba řešit. A samozřejmě, že všem dělá starosti skutečnost, že mírové jednotky jsou zabíjeny, což je válečný zločin, dochází tam také k únosům. Lze si snadno představit, že to má negativní eh, dopad eh, na schopnost provádět humanitární mise. Měli jsme o tom jednat s Chartumem. Já jsem eh, nedávno, před několika dny, potkal nového ministra pro humanitární záležitosti, který říkal, že se teď zabývá těmito otázkami a máme k tomuto další setkání ještě tento měsíc, eh, kdy budeme mít širší kontext a budeme moci jednat o těchto otázkách, které jsou samozřejmě pro Darfur velmi důležité. Ten politický proces jednání v Dauha ještě není mrtvý. Jde tam o jednání mezi vládou a koalicí hnutí. Včera došlo k inauguraci Fóra pro občanskou společnost, které slučuje různé zástupce občanské společnosti. Asi někdo možná bude říkat, že tito lidé nemusí nutně skutečně zastupovat občanskou společnost, ale to je normální, když vezmete v úvahu, jaká je v Darfuru situace. Ale je třeba, aby tam byla slyšet občanská společnost a myslím, že bychom na to měli trvat. Je jasné, že za jednacím stolem nemůže sedět nekonečný počet lidí. Ale i když nebudou sedět za jednacím stolem, je třeba tam nějak reprezentovat jejich požadavky, protože jinak dohoda nebude trvalá. Myslím, že v Doha nemůžeme dospět k úplné dohodě, pokud eh, tam budou skupiny, které se tam nezahrnou. Takže eh, jednáme a doufám, že se nám podaří přesvědčit eh, i ostatní strany o tom, že potřebujeme politický konsensus. A také doufáme, že člověk který říkal od začátku, že od Abuji v roce 2006 jakákoliv politická dohoda eh, není možná toto znovu uváží. Takže eh, já jsem tady mluvil eh, skoro o všem, ale na jednu věc jsem zapomněl, takže později. Dobře. Takže eh, cokoliv máte, maximálně dvě minuty. Je cherchais où était le, la traductrice. Euh, oui, euh, très, très, très rapide. Ano, jenom velmi, velmi rychle. K otázce, kdo organizuje volby, to si myslím, že je jasné a kolega má pravdu, když se na to ptá, je to sudánská vláda, to je jednoznačné. A je to vláda, která to všechno má pod palcem. Když eh, se ptám, jestli intervenovat ano či ne, to není, abychom to nějak narušovali. To znamená, že tady musí existovat určitá podpora pro ten volební proces, pro volební komisi a tak dále. A bylo tady zdůrazněno, že také eh, na OSN eh, si to uvědomují a kromě toho je tady to, čemu se říká IFES, což byla ta logistická podpora, příprava softwaru, to bylo všechno uděláno s jejich pomocí, takže my jsme tady proto, abychom je podpořili, pomohli, Mise, pozorovací mise u voleb musí být úplně nezávislá, musí pouze pozorovat, ale chci zdůraznit, že při takovýchto misích existují určitá pravidla, ale ta pravidla se odlišují. Já jsem říkal, že ten Carter Center se zajímal o to, jak probíhala registrace. Já vím, že Carter eh, se setkal také s prezidentem Bashirem. Uh, ale to bylo vlastně v rámci pokračování porušování těch standardů a bylo rozhodnuto, že bude vydána eh, vlastně jakási přechodná zpráva, že si bude stěžovat na některé věci a v další takovéto zprávě bylo řečeno, že tam ještě není úplná připravenost, že je třeba to odložit, to volby. Ale bohužel toto prezident Al-Bashir velice špatně, protože to bylo takové velice eh, velice, byl to velice emotivní projev, kde říkal, že prostě pokud se někdo bude intervenovat do interních věcí, tak mu budou odříznuty prsty a, a, a vyříznuty jazyky, takže tam začne panovat trochu obavy. My jsme si tedy neříkali, že by to prezident Al-Bashir udělal sám, ale když se podíváte na tu zemi, která je tak obrovská jako nějaký jiný světadíl, no tak se tam může vyskytnout eh, nějaký voják, který si řekne, že to tady vezme doslova tuto výzvu. Takže je pravda, že jsme měli trochu strach je třeba samozřejmě vždycky pozor, nejenom si dává vždycky pozor, nejen z tohoto důvodu a my jsme si říkali, že je třeba položit tuto otázku, jakým způsobem vést lépe zemi, která se pouští do tak zásadního dobrodružství. Druhá věc, ke které se chci vyjádřit, je pravda, že všechny kontakty, všechna setkání, která já jsem měla v Sudánu, byla taková, že z nich vyplynulo, že globálně myšlenka jednotného Sudánu na jihu už eh, nemá jaksi opodstatnění. Říká se too little, too late. To znamená, sever s tím přišel pozdě, že se chtěl začít bavit o tom, jak dělit bohatství, protože to bohatství se schromažďovalo okolo Chartumu a žádná jiná oblast, ani východ, ani Darfur, ani jich, z toho nic neměli. Takže teď konečně sever je ochoten dělat nějaké ústupky při přerozdělení bohatství v zemi, ale je to příliš malo a příliš pozdě. E, takže ta periferie Sudánu je bohužel nedostatečně rozvinutá a tím pádem ty rozdíly jsou takové, že asi jednotný Sudan nebude existovat. A přitom paradoxně jsou jižní Sudánci, kteří vám zcela seriózně eh, řeknou, zejména ne, nebo hlavně ne teď. Dokud máme prezidenta Bašíra, tak eh, se budeme začít, se začím se oddělíme a potom uvidíme tedy, jestli se sjednotit. Takže když by se to bralo jako nějaká dočasná fáze s tím, že později se to nějak ještě všechno vrátí zpátky, tak to se objevilo v několika konverzacích, které jsme měli, takže to myslím, že bylo takové velmi zvláštní. A konečně ještě úplně poslední věc. Jedna věc je velmi důležitá pro demokracii v těchto proběhlých volbách, to byli domácí pozorovatele a jejich proškolení, protože to eh, je ta část občanské společnosti, které nejvíce leží na srdci volby. Já jsem se s nimi setkala, Carter Center se do toho zapojilo, do proškolování místních pozorovatelů a eh, byly tam nevládní organizace, které se zabývaly právě volbami. Jsou to mladí lidé, kteří jsou velmi výkonní, a představují určitou naději pro budoucnost Sudánu. Děkuji. Děkuji a nyní bych chtěl poděkovat zvláštnímu zástupci. Děkuji vám všem. Blahopřeji k odvedené práci. Thank you Yeah. Yeah. yeah. Yeah.